jsou loopholes. Bien, mes chers collègues. Drazí kolegové, La séance commence. Naše jednání začíná s menším spožděním. Máme velmi nabitý program dnes dopoledne zvláště mezi 10. a 11. hodinou. Budeme mít velmi důležité slušení s panem komisařem Levandovským a s paní komisařkou Georgievovou a budeme hovořit o mm, finančních potřebách Evropské unie v tomto pokročilém stádiu tohoto roku, protože jsme se dozvěděli, že je velké napětí kolem humanitární pomoci, proto jsme pozvali paní komisařku Georgievovou ale eh, budeme řešit také další důležité položky v souvislosti s vysokou úrovní neproplacených výdajů ke konci roku 2013, zvláště z hlediska strukturálních fondů. Trochu klidu, prosím. Viděli jste pořád jednání. Chtěl bych vám oznámit že vyškrtneme jeden bod v hlasování. Začneme hlasováním tak, jak vám to bylo uvedeno. A ti, kteří nemají svoji hlasovací kartu, tak jsou žádáni, aby si ji opatřili. Budeme ji potřebovat. Během hlasování nebudeme hlasovat o zprávě pana Salvadora Gariga ohledně odhadů příjmu a výdajů parlamentu. A to proto, že byro zatím nezaujalo stanovisko k tomuto bodu. Bylo řečeno, že tato čísla byla endorse v angličtině, ale nebyly schváleny, approve. Takže vzhledem k tomu, že neexistuje zatím stanovisko byra, nejsme schopni hlasovat ohledně tohoto bodu dnes. Uděláme vše co je nutné pro to, aby konečné hlasování na plenárním zasedání ohledně tohoto důležitého tématu mohlo proběhnout v Dubnu. Což předpokládá, že byro bude schopno se vyjádřit na své úrovni 10. března. A to nám umožní, abychom to předali pak Kobu a sice 19. a 20. března a v dubnu by to přešlo na plenární zasedání. Co se týče ostatních bodů hlasování, tak o těch budeme hlasovat tak, jak bylo stanoveno. A nyní sdělení předsedy. To máte v Kobi News. Bod 3. Schválení zápisu ze schůze která se konala v minulosti. Máme tady dva zápisy, které bychom měli schválit. Je to schůze z 22. ledna a z 12. února. Pokud do konce našeho jednání nebudou žádné připomínky, budeme vnímat tyto zápisy jako schválené. A navrhuji, abychom hned přešli na voting time a začneme obecnými pokyny pro rozpočet na rok 2015. Spravodajem je Aider Gardia Zabal Rubial. Takže vás prosím, abyste si připravili vaši hlasovací listinu. Máte všichni připravenou tuto listinu? Jsou tady dvě zprávy. Začneme zprávou, obecným pokynům pro rozpočet na rok 2015. Všichni jste připraveni? Výborně. Pozměňovací návrh 1. Zpravodaj je proti. Kdo je pro? Jedna osoba proti. Kdo je proti? Promiňte, dvě, dvě osoby. Kdo je proti? Mnoho lidí. Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis číslo jedna. Pana zpravodaje, kdo je pro? Mnoho lidí. Kdo je proti? Jeden, dva, tři. Kdo se zdržel? Nikdo. Přijato. A pokrývá celou řadu pozměňovacích návrhů, což nám umožňuje pokrývá dvě, tři, čtyři, pět, šest, ale ne sedmičku, protože ALDE požaduje, aby se hlasovalo o šestce jako eh, dodatečně, dodatečné pozměňovací návrhy. And the fiscal consolidation efforts undertaken by the member states. To je tedy návrh, který má být připojen Zpravoda je proti. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel? Přijato. Většina hlasů je pro. Takže to je dodatek k textu, který jsme schválili. A nyní 7, 8, 9, to jsou pozměňovací návrhy, které jsou pokryty Promiňte, omlouvá se pan předseda sedmička, osmička, ale nikoli devítka, protože to je nový odstavec. Richard Ashworth, zpravodaj je proti. Kdo je pro devítku? Jeden, dva, tři. Hlasy, kdo je proti? Většina, zjevně. Kdo se zdržel? Nikdo. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 10. Je zde ústní pozměňovací návrh EPP. A na konci věty? the bureaucratic burden. Konci věty se připojuje toto znění. Je to úžasné, nicméně zpravodaj je proti. Kdo je pro tento dodatek? Kdo je proti? Ověříme to elektronicky. Ověříme, zda jste se všichni probudili a také zařízení, zda je probudené. Pozměňovací návrh číslo 10. A zařízení nefunguje? Funguje. Vy jste proti tedy. Dobře. Takže hlasujte, prosím. Ještě dva hlasy, jeden schází. Uh-huh. Takže už to pracuje, všichni hlasovali, jaký je výsledek. 19 pro, 13 proti, 14 proti, jeden hlas se zdržel, přijato. Kompromis číslo dvě. Kdo je pro? Kdo je proti? Dva. Kdo se zdržel? Přijato. A nyní můžeme přejít hned na kompromis číslo tři. Ne? Nemůžeme? Promiňte, říká pan předseda. Máme tady opět žádost ALDE, abychom hlasili o dodatku kompromisu 2. In particular, youth and 50 plus employment. To je dodatek o ALD. Co se tím míní? Dobře, tak, tak je to v pořádku. To je velmi dobrý dodatek nad 50 let. To jsme ve prospěch. Ale zpravodaj není pro. Takže, kdo je pro toto změní? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Většina proti. A nyní kompromis číslo 3. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. A nyní tady nejsou žádné dodatky ze strany ALDE. Takže 22, to je odstavec 3, nový. A je to pozměňovací návrh číslo 22 s ústním pozměňovacím návrhem. Zpravodaj je pro. Kdo je pro? Kdo je proti? Tři. Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 3. Dominik Rike. Promiňte, opravuje se pan předseda 23. Kdo je pro? Kdo? 6. Kdo je proti? podstatě socialisté a GUE. Kdo se zdržel? Jeden hlas. Takže většina je pro. Kompromis číslo čtyři. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Jeden hlas. Kdo se zdržel? Přijato. A tím se dostáváme k odstavci 5. Pozměňovací návrh 28, autorka paní Holmajer a ústní pozměňovací návrh zpravodajky. Kdo je pro? Kdo je proti? Dva. Kdo se zdržel? Přijato s ústním pozměňovacím návrhem. Totéž u 29. Stejná autorka a také pozměňovací návrh zpravodajky. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Jeden hlas. Dvě, dva hlasy. Přijato. 31. Pozměňovací návrh. Zpravodaj je proti. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Vypadá to, že je to přijato, ale ověříme to. Zkontrolujeme to. Všichni máte svoji kartu, jenom Garan Fern nemá, ten je proti, takže hlasování je ukončeno, 23 pro, 11 proti a jeden hlas se zdržel. Je to přijato. Kompromis číslo 5. Kdo je pro? Proti? Dva. Kdo se zdržel? Přijato. A to pokrývá odstavec 7 a to je vše. Takže musíme hlasovat o návrhu 34. Autor Fontana. Zpravda je proti. Kdo je pro? George Lyon je velmi izolován. Ne, ne, liberálové jsou s ním. Všichni liberálové. Kdo je proti? Všichni, kteří nejsou liberálové. Kdo se zdržel? Zamítnuto. 36 Pan Morganty, autor. Zpravodaj je proti. Kdo je pro? Jeho autor. Liberálové. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis číslo 6. Pro. Proti. Jeden, dva hlasy. Zdržel se. Je přijat. A pokrývá odstavec 9 42 bylo staženo. Budeme hlasovat o návrhu 43 paní Holmajerové. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis číslo 7. Kdo je pro? Proti? 2. 3, 4. Kdo se zdržel? Přijato. A to pokrývá odstavec 10. Takže jdeme na pozměňovací návrh 47. Zpravodaj je proti. Kdo je pro? Autoři. Kdo je proti? V podstatě ostatní. Kdo se zdržel? Je zamítnut. 48. Autorka paní Holmajerová. Tentokrát zpravodaj je pro. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Čtyři. Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis číslo 8. Kdo je pro? Proti? Jeden. Kdo se zdržel? Přijato. A to pokrývá odstavec 12. Nyní odstavec 13. Návrh 56. Alde. Zpravodaje proti. Aha, promiňte, ještě 55. Nejdříve 55, autorka paní Andreasen. Kdo je pro? Dva. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 56. Pravda je proti. Kdo je pro? Autoři, kdo je proti? Všichni ostatní, kdo se zdržel? Zamítnuto. Otočíme stránku. Návrh 57. Jan Mulder. Zpravodaj je proti. Kdo je pro? Skupina ALDE. Kdo je proti? Víceméně ostatní. Kdo se zdržel? Zamítnuto. 58. Paní Holmajer. Zpravodaj je pro. Kdo je pro? Mnozí. Kdo je proti? Tři. Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 9. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Jeden. Kdo se zdržel? Přijato. A tím se dostáváme k návrhu 60. Zpravodaj je proti. Kdo je pro? 6 hlasů. Kdo je proti? Více než 6. Kdo se zdržel? Zamítnuto. A konečné hlasování proběhne elektronicky. A Garan bude pro. Ještě nám schází jeden hlas. Tak, teď je to v pořádku. Hlasování je ukončeno. 31 pro, 2 proti, 3 se zdrželi. Blahopřejeme Ajderovi. Eh, Ajder je také zpravodajkou o zprávy o navýšení kapitálu pro Evropský investiční fond a ráda by k tomu něco řekla, protože jsme doposud neměli možnost o tom příliš diskutovat. Prosím, Aider, máš slovo. Ano, děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla jen vysvětlit členům tohoto výboru, o čem je tato zpráva. Protože vzhledem k tomu, jak je naléhavé schválení této zprávy, tak toto téma mohlo být projednáno pouze na schůzi koordinátorů a já bych vám tedy ráda stručně vysvětlila, o, če, o co vlastně jde. Hovoříme o navýšení kapitálu pro Evropský investiční fond, ve kterém se podílíme jakožto instituce. A proto musíme rozhodnout, zda souhlasíme s tímto navýšením kapitálu. Samozřejmě stanovisko je takové, že bychom měli souhlasit s navýšením kapitálu, i když tady máme trošku odlišný postoj než rada. Já navrhuji, abychom tady schválili pozici Evropského parlamentu jakožto mandát k vyjednávání. A příští čtvrtek se sejdeme s radou a uvidíme, zda se nám podaří dospět k dohodě. Jediný rozdíl mezi námi a radou je otázka dividend které mohou vzniknout při použití tohoto kapitálu. Hovoříme o penízi, penězích, které mají pomáhat eh, mobilizovat veřejné finanční zdroje a tím pomáhat eh, například také malým a středním podnikům. Důležité je, že náš parlament doposud vždy souhlasil s potřebou pomáhat malým a středním podnikům. Je to také ostatně uvedeno i v Paktu pro růst a stabilitu a je to také vyjádřeno v závěrech Evropské rady z minulého prosince. Takže říkám, jediný rozdíl je v názoru na dividendy. Parlament se domnívá, že tyto dividendy by měly být znovu vloženy a znovu použity ve samotném fondu. Rada se domnívá, domnívá, že nikoli. E, není to poprvé, co máme takovouto diskusi o výnosech e, či případně o dividendách e, a rada, nebo alespoň část rady, nesouhlasí s naší pozicí. Návrh rady je, aby se prostě v této chvíli o této otázce vůbec nediskutovalo. Názor parlamentu, který tady vyjadřuji, je, že chceme takto postupovat s finančními nástroji, kdy se vždy domníváme, že výnosy či dividendy by měly být opět použity v příslušných nástrojích O tom je tedy podstatná část mé zprávy, jinak eh, navýšení kapitálu samotné eh, není problémem, není v tom rozdíl mezi naším názorem a názorem rady. Eh, bylo důležité je, aby tato zpráva byla co nejdříve schválena, aby byla schválena ještě na dubnovém plenárním zasedání parlamentu aby bylo možné to zohlednit na květovém zasedání rady Eh, investičního fondu. Prostě kdyby to takto schváleno nebylo, ohrozilo by to další eh, fungování a proto to tak spěchá. Děkuji vám. Děkuji. Aider. Aida. Dobrý den. Děkuji. Já se nechci vracet k samotnému obsahu. My jsme velmi blízké e, názoru e, zpravodajky. Mám jenom takovou poznámku. Tým, který bude vyjednávat a který je tady, chybí tam jeden člen, a to člen z GUE. E, Jürgen Plitke. bylo to, to tak oznámeno, bylo to tak již informováno a v okamžiku hlasování bych byla ráda, kdyby se to takto bralo v úvahu. Ano, ano, počítáme s tím. Takže všichni jste eh, pochopili, o co tady jde. Budeme hlasovat eh, podle nového článku 70 eh, jednacího řádu parlamentu o vyjednávacím mandátu a k tomu potřebujeme absolutní většinu členů eh, rozpočtového výboru u druhého hlasování. Budeme tedy chtít navrhnout hlas, eh, hlasování elektronické, abychom měli naprostou jistotu, že respektujeme článek 70. Máte hlasovací seznam. Je velice jednoduchý. Máme tady konsolidovaný pozměňovací návrh od zpravodaje. Kdo je pro? Já se omlouvám, já se omlouvám. E, ten konsolidovaný pozměňovací návrh z technických důvodů musí být ještě doplněn o pozměňovací návrh ústní k článku 2a. Prosím, zpravodaj nech mě kontroluje. The Commission shall monitor how the objective set out in Article 1 has been achieved by this decision and present two reports to the European Parliament and to the Council and uh, an interim report uh, on the 31st of December 2016, and final report by uh, 31st December 200, 2018. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Teď je pozměňovací návrh 1, Helgi Triple. E, tady je zpravodaj proti. Kdo je pro? Kdo je proti? E, většina se zdržela. Zamítnuto. A nyní konečné hlasování. První hlasování o pozměvacích návrzích legislativního návrhu. Elektronicky hlasujeme. Všichni hlasovali? Končíme hlasování. 34 plus 1, celkem 35 eh, pro, eh, nikdo se nezdržel, jeden proti. A druhé hlasování. Druhé hlasování eh, se týká návrhu legislativního usnesení. Elektronicky hlasujeme opět. Všichni hlasovali? totéž, stejný výsledek, 34 plus 1, 35 pro, 1 proti, nikdo se nezdržel. A třetí hlasování, kde potřebujeme kvalifikovanou většinu, tedy absolutní většinu, zahajujeme hlasování. Hlasujeme o tom aby do meziinstitucionálního eh, vyjednávání vstoupil parlament a dáváme tedy vyjednávací mandát a také stanovujeme tým vyjednávací, tak jak je to uvedeno ve vašem osvacím seznamu, bude se skládat eh, s... Elga Trippel, Richard Ashworth, Jürgen Klute et Claudio Morganti Tedy končíme hlasování, máme tady 33 plus 1, to je 34, jeden proti, nikdo se nezdržel, takže bohatě jsme překročili požadovanou většinu. Děkuji, Aider. A nyní přejdeme k hlasování o zprávě Darden. Jde o využití eh, Fondu pro přizpůsobení se globalizaci pro eh, autonomní komunitu ve Valencii. Máme tady několik pozměňovacích návrhů. Máte hlasovací seznam? Nejdříve eh, pozměňovací návrh od Beres. Zpravodaj je pro. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Dvě a dva proti. Schváleno návrh stejných autorů plus ústní pozměňovací návrh. Máte to v textu. Kdo je pro? Spravodaj pro. Proti? Jeden proti. Zdrželi se? Schváleno. Máme tady dále šest pozměňovacích návrhů od stejných eh, autorů. Můžeme hlasovat v jednom bloku. Spravodaj souhlasí. Kdo je tedy pro? 3, 4, 5, 6. Tak šest ne, tak jenom 3, 4, 5. 3, 4, 5. Hlasujeme o těchto návrzích. Kdo je pro? Kdo je proti? 2. Kdo se zdržel? Schváleno. A nyní šestka. Kdo je pro? Kdo je proti? Dva proti. Kdo se zdržel? Jeden. Od GUE. Schváleno. Návrh 7. Stejní autoři, ale je tady ústní pozňovací návrh. Zpravodaj pro. Kdo je pro? Kdo je proti? Dva proti. Kdo se zdržel? Dva se zdrželi. Také schváleno. A závěrečné hlasování elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 32 eh, plus 1, to je 33 pro, 2 proti, 2 se zdrželi. Tedy přijato a blahopřeji panu Dardenovi. A teď tady máme dvě zprávy od pana Alfonziho. A začneme zprávou o rybářské dohodě se Seychelskou republikou. Hlasování o protokolu. A pak je tady hlasování o stanovisku. Nejdříve k protokolu. Kdo je pro? Kdo je proti? Jeden proti. Kdo se zdržel? Schváleno. A nyní hlasujeme elektronicky o stanovisku. Hlasujte, prosím. 34 pro plus 1, to je 35 hlasů pro, Jeden proti Jeden se zdržel. Je to tedy schváleno. A dále přecházíme k dohodě s Komorskou republikou. Totež nejdříve hlasujeme um, zvednutím ruky o protokolu. Kdo je pro? Kdo je proti? Jeden proti, kdo se zdržel? Um, nikdo schváleno. Elektronicky hlasujeme o stanovisku. Hlasujte, prosím. prosím. 35 plus 1, to je 36 pro, 1 proti, nikdo se nezdržel. Schváleno. Blahopřeji panu Alfonzimu. A nyní eh, dále v hlasování. Máme tady také převody, eh, bod 19 na programu. Anne Jensen Je to převod, který e, odpovídá e, tomu, o čem jsme hlasovali e, z hlediska autonomní komunity Valencie. Já tedy předkládám toto k hlasování. V principu by to mělo být stejné. Kdo je pro tento převod? Děkuji. Kdo je proti? Dva. Kdo se zdržel? Takže stejné hlasování jako před chvílí a to je logické. Dále další eh, oddíly rozpočtu. Monika eh, nám nenavrhuje žádný převod, takže jsme vlastně skončili s hlasováním. Eh, máme zhruba čtvrt hodinu. Máme čtvrt hodinu předtím, než přijdou komisaři. Já tedy navrhuji, abychom přešli k tématu vlastních zdrojů. Je tady Ivajlo Kalfin a je-li připraven? A nebo Ann Jensen, pardon, omlouvám se, Ann Jensen. Jestliže Ann Jensen je připravena, Já bych chtěl říct, že Jean-Luc Dehaene jako spoluspravodaj má bohužel zdravotní problémy. Prodělal eh, operaci, do závažnou operaci. Já to říkám, protože o tom hovořil i belgický tisk. A samozřejmě jednak tím chci eh, jeho nedobrovolnou nepřítomnost tady omluvit. Eh, a jménem výboru bych chtěl vyjádřit Žálikovi přání, aby se co nejrychleji uzdravil a vyjádřit mu naše srdečné pozdravy. Pokud jde o systém vlastních zdrojů, to je otázka, která se zpracovává dvěma spoluspravodaji Ann Jensenovou a Žálik Deán. Dávám slovo Ann. Thank you, Chairman. Uh... Děkuji, pane předsedo. Ano, máme tady návrh zprávy a jsou tam tři různá znění. Eh, máme zde nařízení, tedy rámec pro vlastní zdroje, dále máme prováděcí opatření a pak ještě třetí nařízení, které je více eh, technického rázu ale dvě nařízení, to znamená jedno o vlastních zdrojích a pak to technické nařízení jsou eh, dokumenty, k nímž se můžeme vyjádřit, byli jsme konzultováni, ale máme tam velmi málo kompetencí. Pokud jde o prováděcí opatření, tak v souladu s Lisabonskou smlouvou eh, tady platí eh, postup souhlasu, udělování souhlasu. Jean-Luc a já jsme se v tomto případě shodli na tom, že předložíme zprávu k eh, návrhu eh, rady o systému vlastních zdrojích a zdrojů, takže předložíme pozměvací návrh eh, spočívající v nebo sestávající z pěti návrhů o úvodních ustanoveních. Tam se bude hovořit o tom, že potřebujeme vlastní zdroje toho druhu, jak je to uvedeno ve smlouvě a také tam bude obsažen odkaz na vysokou e, pracovní skupinu pro vlastní zdroje. Rada s tím může vyjádřit souhlas a nechat to být, anebo mohou říct, že se jim to nezamlouvá a prostě odložit to stranou, tak to je. Ale my jsme vyslali ten signál, že nejsme spokojeni se situací systému vlastních zdrojů, který se vůbec nezměnil, naopak stal se méně transparentní, méně srozumitelný, je tam více rabatů a tudíž to není velmi utěšená situace. Pokud jde o prováděcí opatření, tak k tomu se vyjadřujeme v usnesení. Eh, s textem o prováděcích opatřeních a tam je také popsáno rozhodnutí parlamentu o vlastních zdrojích. Hovoříme, že litujeme, v jaké situaci jsme se ocitli, tedy že zde je rozpočet EU, kde je věnována velká pozornost vracení eh, nevyčerpaných zdrojů a přitom tam eh, je málo přidané hodnoty a není to tak prospěšné pro Evropu. Také se tam vztahujeme k tomu, že jsme podpořili návrh komise o nových vlastních zdrojích, například eh, daně z přidané hodnoty, příspěvky odváděné z daně eh, z přidané hodnoty, ale v této věci také nedošlo k dohodě. Odkazujeme tam na skupinu na vysoké úrovni. A poslední nařízení neměníme neupravujeme některá Včera jsme získali stanovisko od právní služby. Já jsem bohužel neměla dostatek času, abych to prostudovala podrobně, ale ta stanoviska právních služeb se vyjadřují k naší vlastní otázce eh, vznesené E, naším předsedou. Co by se stalo, kdyby kdybychom e, nedali souhlas k prováděcím opatřením. Myslím, že v tom právním e, stanovisku jsou dvě zajímavé věci. Jednak na, se hovoří, že v smlouvě se hovoří o těchto prováděcích opatřeních a technická vysvětlení o tom, jak implementovat eh, zdroje příjmu. Oni se domnívají, že to má být tak, jak to navrhla komise, ale rada to pak vrátila a zapracovala do jiných nařízení, kde eh, nemáme tolik pravomocí. A také se ve stanoviscích říká, že respektive výjima z textu několik zajímavých věcí o kontrole a e, následném e, sledování. Je to poměrně zajímavé. Oni říkají tež, že transfer odstavců týkajících se e, zdrojů do eh, pasáže o vlastních zdrojů je eh, politování hodné. To je něco, o čem bychom mohli pouvažovat. A dále hovoří o tom, že pokud odmítneme tato prováděcí opatření, tak to samozřejmě znamená, že komise by měla předložit návrh nový a Může to znamenat i spoždění celého tohoto postupu a bude se pokračovat na základě původního právního rámce. Nicméně bude to trvat léta, než dojde k ratifikaci této legislativy. Takže to Nemůže být škodlivé, když řekneme, že nejsme spokojeni s tímto předloženým návrhem. Domníváme se, že by mělo dojít k předložení nového návrhu, který pak zváží nový parlament. To je tedy vstup eh, právní služby. Samozřejmě máme zde i určité politické úvahy o tom, jak se k tomu staví parlamentní většina za této situace a většina je připravena odmítnout toto opatření buď jasným ne, anebo to ponechat ve současném stavu. Takže ráda bych si vyslechla názor stínových zpravodajů a také koordinátorů k této věci, samozřejmě stručně, protože na straně druhé toho až tolik učinit nemůžeme. A proto jsme to předložili tak, jak to je, s těmi třemi zprávami. Děkuji, pane předsedo. Merci. Eh, Děkuji, Anne. Helga bude hovořit a potom Ivajlo. Děkuji, ale ne jak Anne už řekla, i my litujeme, že systém vlastních zdrojů se stal ještě méně transparentním. Je to velmi neblahý vývoj a domnívám se, že by to mělo ovlivnit i e, naše politické postoje vůči hlasování. E, Pro mou skupinu je nepřijatelné, aby první setkání skupiny na vysoké úrovni o vlastních zdrojích nikdy nebyla organizována. A myslím, že bychom měli odsunout formální schválení legislativního balíčku až až do ehm, prvního eh, konání eh, zasedání pracovní skupiny na vysoké úrovni pro vlastní zdroje. A mám ještě poslední otázku, zejména adresovanou na našeho pana předsedu výboru, eh, protože nyní jsme slyšeli, že zjevně komise a rada navýšili své delegace ze tří na čtyři členy a já bych chtěla požádat, aby parlament učinil totež tak abychom i my jako zelení měli šanci být eh, zastoupení v této skupině na vysoké úrovni pro vlastní zdroje. Děkuji. Ivajlo je na řadě. Uh, Děkuji vám, pane předsedo. Aniž bych eh, chtěl vstupovat do eh, podrobností o vlastních zdrojích, protože my jsme předložili pozici na výboru i na plenárce, bych chtěl podpořit AN. Budeme diskutovat o tom znění, ale Víceméně naší představou je sledovat to, co již bylo schváleno eh, v rámci naší pozice a mm, samozřejmě nemůžeme eh, toho mnoho učinit na tomto balíčku, mnoho změn, myslím. Jediné, co učinit můžeme, je připravit půdu pro další diskuse a pokračovat v tom, v čem jsme právě započali, včetně toho, že musíme věnovat větší pozornost eh, skupině na vysoké úrovni pro vlastní zdroje, stejně tak jako eh, Helga. Poznamenávám, že potřebujeme tady i určité, eh, určité monitorování věcí. Takže tato pozice, která tak jako tak byla parlamentem schválena, by měla být přítomna v textu, měla by tam být i zmínka o té pracovní skupině na vysoké úrovni a také jsem neměl eh, čas eh, dostatečně dohloubky proskoumat stanovisko právní služby, eh, ale možná, že se to, z toho něco zajímavého ještě vyvine. A příští týden bychom pak měli zhodnotit ten konečný text. Děkuji. Jan Mulder. Děkuji. Jan Milder. Um, Děkuji. I já jsem o, o, teprve včera večer obdržel stanovisko právní služby a e, nemohl jsem to dopodrobná prostudovat. Můj první dojem je takový, že rada navzdory skutečnosti, že ve smlouvě je jasné uznání Um, parlamentu, že můžeme hlasovat o um, prováděcích opatřeních. Nyní rada od toho ustupuje a myslím, že to je nebezpečná situace. Uh, pokud na to přistoupíme, tak, tak zavážeme i příští parlament. Když řekneme ano, bude to na příštích sedmi let takto. Já zcela v tomto ohledu radě nedůvěřuji. Musím to ještě prostudovat uh, do hloubky, protože si myslím, že musíme implementovat všechno přesně tak, jak to stanovuje smlouva a není tady možný ústup ústupek eh, ani ze strany eh, rady. Děkuji. Vy nedůvěřujete radě. Jaké překvapení? Alda. Um Děkuji, pane předsedo. Já také bych se k tomu chtěla vyjádřit. Neměla jsem příležitost přečíst si stanovisko právní služby, které jsem dostala včera. Uh, musím se na to podívat, ale vypadá to opětovně tak, že rada není vůbec ochotna realizovat skutečnou reformu vlastních eh, zdrojů. A víceméně je zřejmé, že daň z finančních transakcí bude vlastně zcela opuštěna, nebude realizována takže eh, budeme se opírat pouze o DPH. Pokud tedy necháme stranou daň z finančních eh, transakcí, pak eh, to je skutečně slepá ulička. Nebude to v pravém slova smyslu systém vlastních zdrojů. Ještě jsem neudělala podrobnou analýzu, to budeme muset udělat. tak jak řekl pan předseda, nemáme důvěru v radu. Nedůvěřujeme radě. Ale bude nutné, aby parlament zaujal stanovisko k daní z finančních transakcí. To je minimum, které bychom měli požadovat z hlediska tohoto výboru parlamentu. Děkuji. Děkuji, Alda. Tak, jak to An velice dobře vysvětla, jsou tady dva různé problémy, které odpovídají také různé chronologii a různým obdobím. Máme jednak zde co dočinění s rozhodnutím ohledně balíčku tří opatření legislativní povahy. Je to rozhodnutí o vlastních zdrojích. To je důsledek dohody ohledně víceletého finančního rámce a výdajů na období 2014-2020. Anna vysvětlila svoje politické stanovisko a dále eh, také mm, přednesla právní stanovisko právní rady, které je velmi zajímavé a zástupcům této eh, právní služby velice děkuji, jsou mezi námi. Dále máme co dočinění s revizí celého e, systému financování Evropské unie. Tento systém z iniciativy parlamentu vytváříme na základě dohody s ostatními institucemi. Byl to klíčový bod e, z hlediska e, víceletého finančního rámce a řeší to pracovní skupina na vysoké úrovni. Tak, jak řekl i Vajlo, vytvoření této skupiny na vysoké úrovni trvalo mnohem déle, než se původně počítalo. Jednak proto, že naše instituce potřebovaly určitou dobu na to, aby vybrali osobnost, která bude předsedat této skupině. To bylo učiněno, je to Mario Monti, bývalý premiér Itálie a bývalý komisař. A dále se tady objevila nová nečekaná potíž, která spočívá v tom, že prakticky od jak živa, od června minulého roku, ty tři evropské instituce se dohodly na tom, že tato skupina by měla čítat dvě, devět osob, tři vždy z každé instituce a najednou rada se nedokáže dohodnout na této volbě. Nyní váhá mezi třemi a čtyřmi. Takže je tady pozice třikrát čtyři lidi. Minulý týden proběhl summit předsedů tří institucí, byl tam také Mario Monti a bylo rozhodnuto, že tento problém se vyřeší. Parlament prostřednictvím svého předsedy zdůrazňoval, že jeho stanovisko je stále neměné. To je současná situace. My zcela nezbytně potřebujeme, aby vedle tedy jmenování a zvolení předsedy tato skupina na vysoké úrovni zahájila svoje práce nyní, to znamená v průběhu března, ještě před volebním obdobím a v rámci současné komise, současného parlamentu, protože v naší dohodě se stanovuje, že první dočasné závěry by měly být vygenerovány touto skupinou do konce roku 2014, předtím než se přijmou definitivní rozhodnutí. Tak, jak to navrhl zpravodaj a ostatní vystupující, my nemáme žádný důvod, abychom uspěchali stanovisko ohledně rozhodnutí v oblasti vlastních zdrojů do té doby, než budeme mít záruku, že skupina na vysoké úrovni je ustavena za podmínek, které byly stanoveny mezi institucionální dohodou a za podmínek, které navrhl parlament. Takže to nyní uzavřeme. Mezitím jsme konstatovali, že naši dva hosté dorazili. Já zdravím paní Georgievovou a pana Levandovského s jejich spolupracovníky. Vítám paní Strifler, která je místopředsedkyní výboru pro rozvoj. Naše Eh, dva výbory, kterým předsedám já a paní Žoli, si přáli zorganizovat tuto výměnu názorů v podobě veřejného slyšení, a to během zasedání našeho rozpočtového výboru. Přáli jsme si přizvat oba komisaře. A to proto, abychom zhodnotili situaci z hlediska nových finančních potřeb některých konkrétních oblastech, které jsou zvláště citlivé a kde podle informací, které jsme měli k dispozici, buď ze strany komise nebo zvenčí, kde existuje výrazné napětí. Původně se to týkalo humanitární pomoci. A já děkuji paní komisařce za to, že souhlasila s tímto slyšením. Ale my se také obáváme, že existuje napětí i v jiných oblastech. A to v oblastech naléhavých potřeb, které se nedávno objevily. A samozřejmě všichni myslí v těchto dnech na to, co se děje na Ukrajině. Ale je to situace také v oblastech, kde vedle toho, co je nepředvídatelné, jako jsou přírodní katastrofy nebo politické události. Jsou to tedy oblasti, kde také je riziko nedostatku e, finančních potřeb, a to v souvislosti s obtížným e, dokončením roku 2013. Navrhuji, abychom nejdříve začali diskusi ohledně humanitárních, humanitárních e, problémů, a pak uvidíme, jaké napětí se může objevit také v jiných oblastech. My jako parlament se chceme ujistit, že období toho a které bude existovat, a to od dubna do začátku července, Chceme se ujistit, že Evropská unie se nedostane do platební neschopnosti a bude schopna dostat svým závazkům z hlediska předvídatelných událostí a naplánovaných politik, ale že bude také schopna čelit nepředvídatelným událostem. A z tohoto důvodu vědujeme tak velkou pozornost tomuto slyšení. Michel, chcete něco říci? tak máte slovo. Merci beaucoup. Euh, Děkuji vám, pane Lamassure. Dovolte, abych eh, také já přivítala eh, komisaře pana Levandovského a komisařku paní Georgievu, eh, se kterými tady dnes diskutujeme o tomto velice důležitém tématu. Dostává se nám z terénu velmi zneklidňujících informací. Nevládní a humanitární organizace nám řekly, že tady jsou již důsledky pro jejich schopnost působit v humanitárních krizích všude ve světě. Uvedu několik příkladů. Eh, několik informací nás informovalo, že po eh, snížení eh, mm, příspěvku od začátku roku museli výrazně snížit zeměpisné pokrytí, délku trvání i počet příjemců v jejich aktivitách. V některých případech museli dokonce úplně zastavit své činnosti. Jsou tady některé už pozapomenuté krize a ty jsou velice ohrozeny. 2014 DG ECO musela použít předběžné financování ve dvou tranších. Druhá tranše je odložena, bude potvrzena až dále v roce 2014. Jsou tady finanční problémy, na které narážejí humanitární a nevládní organizace právě kvůli těm dvěma trančím. To vede někdy k tomu, že se vlastně rozhoduje o životě i smrti příjemců Některé organizace dávají přednost těm nejnaléhavějším humanitárním problémům, jako je například zásobování vodou či potravinami, a také se maximálně snaží zvýšit odolnost těch nejzranitelnějších částí obyvatel, na které nejvíce doléhají velké krize, například sezónní sucho. To vede k paradoxní situaci, což je v rozporu s dobrý, dobrou zprávou finančních prostředků. Víme, že každé euro, které se eh, investuje do snížení katastrof, že ta každé takové euro eh, nám umožňuje eh, nám umožňuje vyhnout se dalším velkým ztrátám a snížení těchto plateb, eh, to vlastně eh, je velice nebezpečné, protože takovéto investice umožní eh, trvalé udržitelnost evropské podpory. Myslím, že dnešní diskuze s vámi, pane Levandovský, umožní vyjasnit, jaké úmysly máte, jak chcete řešit střednědobě i krátkodobě tyto velké problémy, které se stávají už strukturálními problémy, aby neměly hrozný dopad v humanitární oblasti. My dnes víme, a bylo to včera potvrzeno, že velký počet eh, přemístěných osob, eh, které už nemohou obdělávat eh, svou půdu, například v Sudánu, trpí hrozbou hladomoru. Víme, že tento hladomor udeří. Jsme si tím téměř jistě. A já vám chci říci velmi zdvořile, eh, že eh, nebude možné v budoucnu říci, že jsme to nevěděli. Děkuji. Eh, děkuji, Michel. Možná nejdříve dáme slovo paní Georgievě. Dámy mají přednost, Januši. Nebo nebude nejdřív hovořit Januš? Tak přednost budou mít Poláci? A ne ženy? Především bych vám chtěl poděkovat za vaše pozvání v tom eh, velice dynamickém prostředí Evropy a také v době eh, kdy si musíme zasadit problém humanitární pomoci do, širšího eh, obrazu. A to je také eh, mým úkolem tady spolu s kolegyní Georgievou eh, je evidentní, že je třeba zasadit si otázku humanitární pomoci do té panoramatické vize evropského rozpočtu. Podívejme se nejdříve na implementaci. To je tabulka, eh, která nám ukazuje, že všechno, co bylo k dispozici a co bylo povoleno, bylo skutečně i implementováno v roce 2013. Eh, provádění nebo plnění evropského rozpočtu 8,5 miliard vyšší než v roce 2012 to, co nebylo možné implementovat, to eh, bylo způsobeno především převody. Převody, které se týkaly eh, mm, platů a které zamítla rada. Jsou tady některé převody, které eh, vycházejí ze závazku pro tří zemí, Francie, Itálie, Španělsko, jejich fondy přišly příliš pozdě, než aby mohly být použity ještě v roce 2013. Pokud jde o e, neautomatické převody plateb, to bylo způsobeno pozdním e, řízením e, v případě plateb od Chorvatska. Takže tolik tedy k implementaci. A pokud jde o jednotlivé rubriky, 99 celých a pár desetin se tady projevuje u otázky konkurenceschopnosti, kdy tady bych ještě uvedl jedno varování. Neslibovat věci, když nejsme si jisti, že je budeme moci splnit, ale tady eh, je 99,1% místo 100% u konkurenceschopnosti. A opět je to otázka úprav eh, platů, kde byl převod zamítnut radou, ale posuňme se eh, do reality rozpočtu. <clears throat> Tady máme opět tu realitu rozpočtu. A eh, tady jsme schopni eh, odvádět svou úlohu. Máme tady platby 2014 8,8 miliard eh, méně, než kolik bylo plnění eh, loňského roku. Čili máme opravdu velice napnutý rozpočet, prakticky 9 miliard méně k dispozici, eh, tak jak to bylo schváleno na rok 2014. Vlastně se dostáváme na úroveň rozpočtu 2012 v letošním roce. Taková je realita evropského rozpočtu. Jsme na úrovni roku 2012 a je tady také velký Eh, rozdíl v tom, že máme velice malou marži, není to několik miliard, je to opravdu 7,11 milionů eur. To je naše marže, to je opravdu velice napnutý rozpočet a velice malá marže na rok 2014. Tabulka eh, těch takzvaných RAL je eh, tady určité pozbuzení, protože tady je nárůst, ale je tady eh, menší nárůst každým rokem. Eh, tedy je tady pořád nárůst, ale ten nárůst je stále menší a menší v průběhu času. Mezi roky 2009 až 2014 ten nárůst je prostě po každé menší. Co tady vidíme jasně, je tady jedna kategorie, Eh, která se snižuje v absolutních eh, cifrách, a to je soudržnost 2013 eh, a 2014. A tady vlastně děkujeme parlamentu, protože tam byly některé dotačné platby pro soudržnost, ale to bylo sníženo v historii evropského rozpočtu. by totež mělo probíhat i v roce 2014, ale to znamená, že ty horní eh, kategorie, tady se už dostáváme také eh, k těm eh, humanitárním účelům, RAL rostou. A i když ten nárůst není tak významný, jako byl například v roce 2009. A Eh, abych eh, se vyjádřil k tomu, jak to probíhalo v roce 2013 u politiky soudržnosti. Máte tady eh, tu tabulku, kde mm, jsou neproplacené účty 16,3 miliard, ale pak přichází Eh, nečekaný nárůst eh, nároků, což byly způsobilé faktory v průběhu 2013, které byly vyšší, než se očekávalo 60,8 eh, miliard. Schválený rozpočet ten samozřejmě neumožňoval naplnit tyto potřeby a mm, schválit platby všech těch nároků. A tady parlament eh, udělal výrazný opravný rozpočet, který umožnil, abychom měli k dispozici prostředky, které nám umožnily zaplatit 53,6 miliard na soudržnost. To znamená, že nám tady ještě zbývá ta realita roku 2013, ta část, která je nesplacená a to je velice důležité sdělení. Eh, počet eh, neproplacených eh, faktur pro soudržnost v roce 2013, které platíme teď, odpovídá to 23,4 desetinám miliardy to není normální backload. Normální backload bych tak odhadoval na 7,6 miliard prostě faktury, které přijdou v prosinci pozdě a platí se až v lednu. To je normální backload, ale eh, není mm, výše, o které zde hovoříme, normální. Je to o 20 vyšší eh, ve srovnání s rokem 2012. A naše úsilí společně s parlamentem a společně s radou přidat eh, maximum prostě naráží na ten strop v roce 2014, kdy nemáme dostatek na to, abychom ten backlog eh, řešili. A teď eh, ještě určitá interpretace vysvětlující, proč máme takovou, takovýto rozsah. I přes mé varování, i přes dopisy napsané členským státům, eh, kde jsme je žádali, aby se v průběhu roku eh, ty požadavky rozložily eh, pravidelněji, přesto až koncem prosince dorazil největší počet účtů. Vidíte to v té tabulce. V září tady máme představu protože já tady ukazuju, co je eh, implementace z hlediska, eh, z hlediska dostupných prostředků k eh, září. Vidíte, že tady je určité snížení, ale ne příliš očekávané snížení. A v listopadu a v prosinci je tady obrovský počet požadavků, nárůst o 35 které přicházejí do Bruselu v roce 2012 to bylo 28 A vidíte, poslední eh, týdny prosince, ty mají přímo obrovský nárůst toho, co přicházelo z členských států. Na to je jasné vysvětlení. Je to otázka závazku. Eh, koncem roku 2013 eh, je n plus 3 a rovná se to n plus 2. To znamená, že všechny státy takto reagují z hlediska toho, co bylo e, přiděleno. Prosím, nezapomínejte, že 12 nových členských států plus Řecko plus Portugalsko mají možnost až do roku 2010 prodloužit pravidlo N plus 2 na N plus 3 Takže eh, v roce 2013 končí tato flexibilita a všichni se snažili maximálně v posledních dvou týdnech eh, toho, eh, to zohlednit. Pak jsou tady ještě Slovensko a Rumunsko, dvě země, které stále ještě mohou prodloužit pravidlo N plus 2. Já nebudu to rozebírat příliš podrobně, ale druhé vysvětlení je takzvané řecké pravidlo, kdy se také eh, zvyšuje tlak eh, v roce 2013 eh, i 2014. A vysvětlení je, že vzhledem ke krizové situaci máme u zemí, které jsou v krizi, takzvaný top-up, je to Řecko, Rumunsko, Portugalsko, Irsko a Kypr, kdy se naše spolufinancování zvyšuje, jejich spolufinancování se snižuje, aby se vůbec ty projekty mohly realizovat. A to jsou eh, ty různé faktory, proč tady tak narostl eh, počet eh, faktur koncem prosince. To, že n plus 2 rovná se n plus 3 a pak je tady ten řecký faktor u zemí v krizi. A další komplikovaná tabulka, která nám ukazuje, jak i přes veškeré úsilí, společné úsilí, eh, poskytnout více, než se původně schválilo v rozpočtu na rok 2014, aby se tedy eh, zvýšil backlog eh, systematicky. 2014. Tady máme první tabulkou odhad na duben, kde vidíme platby, které skutečně eh, byly doručeny. Normálně odčítáme to, co se eh, provádí, to normálně odčítáme, protože je to příliš optimistické. Tentokrát byla předpověď či prognóza prakticky stejná jako to, co bylo v nákladech v roce 2013. A to i přes veškeré úsilí eh, o opravné rozpočty a o převody. Prostě nebylo možné všecko pokrýt. Nicméně, i když jsme Eh, měli jasný signál z předchozích tabulek, nebylo to možné. V těch posledních dvou týdnech prostě nebylo možné pokrýt eh, ty pozdě přicházející eh, žádosti. A nyní podívejme se, jak vypadá realita rozpočtu 2014. Ehm, můžeme spotřebovat polovinu toho, co je k dispozici na soudržnost v roce 2014. To potřebujeme k tomu, abychom zaplatili ten backlog za rok 2013. Domníváme se, že ten vrchol už je za námi a ehm, doufám, že ehm, koncem roku 2015 nedojde k decommitmentu. A můžeme očekávat také určitý backlog na rok 2015. Brzy bychom měli mít eh, prognózu od členských států eh, na duben, což by nám mohlo naznačit, eh, jak asi vypadá celá situace pro rok 2014. A teď se dostáváme k další části. Já tady musím říci, že Kristalina Georgieva je velice přesvědčivá, když bojuje za humanitární eh, pomoc v rámci jednání. A přitom ta jednání se týkají drastického snížení rozpočtu Evropské unie, tak jak to navrhla eh, komise. Eh, typické škrty pro vnější vztahy, to je 11,3 miliard. To je u eh, rubriky 4 eh, tak jak to bylo navrhnuto v roce 2011 ze strany komise. Jedna z mála oblastí, která nebyla dotčená škrty, bylo humanitární pomoc. To je jedna z mála výjimek těchto škrtů v evropském rozpočtu. A já musím říci, si, a tím odpovídám také na ta úvodní slova. To je opravdu jedna z velmi mála oblastí výdajů, kde v roce 2014 naopak dochází k nárostu oproti roku 2013. Je to vlastně největší alokace pro humanitární pomoc. A to přesto, že je ehm, rozpočet velice, velice napnutý. Já nebudu zasahovat do různých eh, detailů, protože Kristalina vám to asi lépe popíše. A eh, v jedné z mých tabulek je ještě uvedený jeden problém a to je rozdíl mezi závazky a platbami. To je ovšem také ta otázka, co můžeme slíbit v těch velice citlivých eh, otázkách humanitární pomoci. Co můžeme slíbit, když víme, že platby pak musí prakticky okamžitě přijít poté, co příslip uděláme. To je, e, taková je situace humanitární e, pomoci. Nemůžeme si zahrávat se závazky, když nemáme jistotu, že ty platby opravdu dojdou přímo do terénu. To je otázka důvěryhodnosti e, celé Evropské unie. Bohužel R a L rostou a V roce 2009 eh, to bylo 458 a bohužel ten rozdíl se stále zvyšuje. To o tom budeme diskutovat také s Krystalínou. Co můžeme udělat? Jak to můžeme řešit? A co se udělalo? V roce 2013 humanitární pomoc byla přítomna ve všech těch posíleních rozpočtu. Není to jenom otázka soudržnosti a některých dalších kategorií. Humanitární pomoc byla opravdu zastoupena ve všech těch posíleních rozpočtu a to díky velmi přesvědčivým argumentům Kristalíny eh, bylo to také jasné v rámci kategorie 4 Eh, kde je také další kategorie, kde dochází k určitým, k rozdílům mezi prováděním také eh, naléhavá pomoc, také celkové převody pro humanitární pomoc koncem roku 2013. 2014, to je realita, o které musíme diskutovat. A faktem je, že máme prostě k dispozici třetinu těch eh, prostředků a přitom rekordní úroveň závazků. A rozdíl mezi závazky a platbami je veliký. Jsme si jisti, že opět podobně jako v roce 2013 budeme muset eh, použít veškeré prostředky k dispozici, abychom snížili ten rozdíl a abychom Eh, naplnili vše, co je možné. Eh, a já nechci zasahovat příliš do toho, o čem tady bude hovořit Kristalína, ale eh, tady máme opatření na rok 2014. Nebude-li to dostatečné, přeskočíme k další tabulce. A to je můj odhad na rok 2014 v provádění rozpočtu. Tak vypadalo naše prohlášení. Spolu se zvláštními eh, nástroji, eh, nemám na mysli teď pouze humanitární pomoc, ale vůbec plnění rozpočtu 2014, eh, který se snižuje prakticky o 9 miliard eur, než to, co bylo k dispozici v roce 2013. Pak tedy pravděpodobně budeme muset použít také contingency margin podle článku 13 jednacího řádu. Eh, jsme na začátku března. Eh, to se netýká pouze humanitární pomoci, ale celého rozpočtu na rok 2014. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, pane komisaři. A nyní paní. Se. Okay. Okay. A, merci beaucoup, monsieur Lamassoure. Et... Děkuji mnohokrát, pane Lamasure, děkuji paní Striflerové za to, že mi dali tuto možnost projednat rozpočet z hlediska humanitární pomoci. A s vaším eh, souhlasem přejdu do angličtiny. Jsem velmi vděčná za to, že jste nám umožnili toto pořadí, tedy že pan Levandovský tuto debatu zahájil, tím pádem mm, zasadil do kontextu e, ty moje návrhy. Je to velmi aktuální debata, kterou vedeme o rozpočtové situaci e, pro rozvojovou pomoc, protože čelíme mimořádnému tlaku. Vůbec e, poprvé humanitární komunita má co dočinění eh, se čtyřmi eh, situacemi, eh, pohotovostními situacemi číslo tři. Je to Sýrie, Filipíny, Středoafrická republika a Jižní Sudán. To znamená nejvyšší stupeň pohotovosti. A my jsme neměli žádný důvod očekávat, že v budoucnosti to bude jednorázové vzhledem k dvojí výzvě vyplývající z klimatických změn, to znamená častější a e, zničující pohromy a také e, konflikt e, mezi humanitární pomocí a státy, které je nerespektují. Dnes bych se ráda zaměřila na tři body. Za prvé, Chtěla bych doplnit to, co pan komisař Levandovský již uvedl ohledně naší situace eh, rozpočtové eh, počátkem eh, letošního roku. Dále za druhé, jaké kroky jsme učinili, abychom zajistili provádění našeho programu v roce 2014 a za třetí, co můžeme učinit, aby humanitární pomoc byla postavena na pevnějším základu do budoucnosti a mm, tím, že bude lépe uznáno uznána e, opatření e, zaměřená na záchranu životu. Díky podpoře parlamentu, komise a také členských států, jak to pan Levandovský již řekl, máme letos e, nejvyšší eh, možný rozpočet eh, v rámci eh, humanitární pomoci, ale to jsou závazky nebo přísliby, zatím ještě neplatby. A za dva měsíce jsme již spotřebovali jednu třetinu našeho disponibilního rozpočtu. Proč? Protože jsme museli financovat oblasti z loňského roku 160 milionů eur to znamená ještě závazky z loňského roku. A dále jsme se museli vyrovnávat ze situací, kdy naše platby Ehm, způsobily deficit mezi ehm, závazky a hotovostí. A chci zdůraznit, že tato negativní rovnováha mezi platbami a závazky se vztahuje na náš běžný rozpočet, ale bohužel i naš, naš, na naši pohotovostní ehm, rezervu humanitární pomoci. To znamená, když jsme vinou nepředvídatelných okolností nucení jak tomu bylo opakovaně letos i v loni, tak máme k dispozici pouze polovinu plateb abych, k dispozici, abychom e, poskytli plnění. Hlavní hnací sílou těchto e, pladeb e, nebo závazku a čerpání byla Syrie. Od roku 2012 jsme eh, vynaložili 550 milionů eur, ale jsou zde i jiné nouzové situace, zejména Středoafrická republika, kde vedeme, dále Jižní Sudan, kde je evropská, eh, evropské angažmá velmi silní, silné a dále Filipíny, kde Evropa eh, vystupuje jednotně v rámci pomoci. Jak pan komisař Levandovský již zmínil, v uplynulých letech bylo možné zvládat to, tuto kumulaci kumulaci eh, potřeb a povinností eh, určitými dodatečnými platbami a také transfery z jiných eh, kapitol. To již nyní není možné. Jeho prezentace to jasně ukázala na základě eh, vlastně celkového evropského rozpočtu toto snadné řešení již není eh, v našich eh, silách. A co jsme tedy učinili, a to je můj druhý bod, v rámci této mimořádné rozpočtové tísně, abychom um, ehm, dostali závazkům, které máme vůči těm nejzranitelnějším. My jsme přijali všechna opatření velmi odpovědným způsobem, Jedná se o plnou implementaci, a to zdůrazňuji, plnou implementaci eh, našich eh, rozhodnutí eh, za rok 2014 pro celý svět a to není pouze rozhodnutí mého komisariatu, ale vlastně celé komise. Jsou to opatření, která jsme přijali po velmi důkladném systematickém přeskumu každého kontraktu, každého kroku, každé platby. A chci poděkovat našemu generálnímu řediteli a kolegům eh, v ECO, ale také našim partnerům za jejich obezřetnost, s níž zajistili plnění našeho programu. Za prvé, snížili jsme zálohové platby pro partnery, kteří Eh, mm, vlastně mají zdravé bilance. A chci poděkovat paní Stifler za to, že se přimluvila za eh, komunitu nevládních organizací, které jsou tak zásadní v operacích na záchranu života. My jsme tu 80% kofinanční sazbu u malých nevládních organizací, eh, které mají menší pružnost, zachovali, ale současně jsme snížili na 40% kofinanční finanční sazby eh, ve vztahu k těm velkým humanitárním mm, organizacím, které projevily solidaritu s humanitární komunitou, ale samozřejmě očekávají, že i tyto platby k ním doputují ale mohou vydržet eh, déle, mohou lépe snášet toto břemeno po delší dobu. Ale ty platby v konečném důsledku eh, jim přijít musí. Za druhé, proskoumali jsme každou jednotlivou transakci, abychom snížili implementační dobu. Za třetí, eh, hledali jsme také mm, redukci v rozsahu kontraktu, pokud se nejedná o okamžitou záchranu životů ale eh, v plné míře jsme zachovali prioritu eh, vztahující se eh, ke kontraktům na záchranu životu. A ještě tři další věci jsme učinili. Nyní spolupracujeme s komisařem Píbalksem na identifikaci všech možných prvků v jeho rozpočtu, rozpočtu pro rozvoj, které by mohly být za účelem stabilizace, za účelem odolnosti, což je také velmi důležité, rozšířeny. A e, my hledáme určitý větší polštář, který by mohl zajistit právě toto poskytnutí eh, těchto programů. Dále jsme uchránili také prostředky na takzvané zapomenuté krize. Já eh, se totiž domnívám, že lidé, kteří trpí, byť um, nikoli před zraky veřejnosti a my jsme pro ně jedinou eh, naději, tam nesmíme ustupovat od závazků, které jsme na sebe vzali. A v neposlední řadě neustále eh, sledujeme a prověřujeme eh, situaci v terénu, tak abychom byli plně schopni nejukázněnějším způsobem poskytovat finanční prostředky eh, těm, kteří to potřebují. Neustále průběžně. A chci to zdůraznit, je to možné pouze díky tomu, že pracujeme ruku v ruce s našimi partnery. Ale dovolte, abych se dostala ke třetímu bodu, protože to, co jsem již řekla, by nestačilo. Při pohledu do budoucnosti, jaké kroky můžeme učinit, abychom vyřešili stávající problémy a současně zabránili tomu, aby se tyto problémy neopakovaly a velmi jasně říkám, jsou to dva kroky, které musíme učinit. První je, a apeluji na vás, na rozpočtový výbor, abyste nám to schválili. První krok je učinit to, co již vylíčil pan Levandovský, to totiž uvažovat o potřebě mobilizovat plnou flexibilitu našeho rozpočtového rámce a umožnit aby finanční příděly, které způsobují snížení eh, té akumulace nesplacených závazků. Ehm, jsou to eh, různá flexibilní opatření, s nimiž se počítá, ale abych to řekla jedním slovem, potřebujeme 400 milionů eur letos a z těch 400 milionů 150 milionů potřebujeme do července. Musíme to získat do července. To znamená, že budeme nadále velmi těsně spolupracovat s panem komisařem Levandovským, ale potřebujeme, aby výbor pro rozpočet a výbor pro rozvoj eh, počítal s tím, že tyto požadavky přijdou a jsou pro nás stěžení. a že tyto činnosti musí vycházet z pevného základu. Můj druhý apel na vás je zabránit, aby eh, opět došlo k této akumulaci eh, eh, neposkytnutých pladeb a aby výjimečně došlo k vyloučení humanitární pomoci z té diskrepance mezi platbami a závazky jak v běžném rozpočtu, tak i v té eh, pomoci na pomoci vyčleněné na nouzovou humanitární pomoc. Pa, parlament eh, eh, byl pro tento přístup již v minulosti a musíme o to usilovat dále. Proč se domnívám, že existuje možnost nakládat s humanitární pomocí eh, výjimečným způsobem. A je to skutečně eh, moje prozba, leží mi to na srdci, byť eh, nebudu komisařkou pro humanitární pomoc příští rok. Výjimečná povaha humanitární pomoci totiž zachraňuje životy. Jakékoliv odklady nebo prodlevy eh, pladeb znamenají, že lidé budou umírat. umírat. A vzhledem k tomu, že humanitární eh, pomoc představuje pouze 0,64 našeho rozpočtu, tak ve výjimečných případech můžeme zavést pravidlo i do budoucnosti platné, že ty eh, závazky k těm závazkům budou přiřazovány platební zmocnění. A tak, jak pan Levandovský již nastínil, eh, eh, ten, eh, ta naše lhůta implementační je velmi krátká. Přiznáme prostředky a vyplatíme je. A mm, mohu vás ujistit, že nemůžeme samozřejmě Eh, pouze přislíbit humanitárním eh, agenturám, že jim dáme peníze na eh, léčiva. Musíme jim poskytnout finanční prostředky. Konzultují také členské státy a slyším z jejich strany podporu. Můžeme to zajistit tak, aby tento problém se v budoucnosti nevracel. A to tak, že naši zaměstnanci, představitelé a humanitární pracovníci budou přijímat ta nesmírně obtížná rozhodnutí o tom, kdo přežije a kdo nikoli. A já eh, jsem optimistka, že když tak budeme činit, tak je to morálně správně, správné, ale je to také v našem bytostném zájmu, protože humanitární pomoc eh, přispívá k věrohodnosti Evropské unie. Za to, co děláme, eh, nám důvěřují a mají nás rádi. My jsme tyto investice vyčlenovali již eh, po desetiletí a je to, to moudré to zachovat a uhájit jednoduchým rozhodnutím, které vám nyní navrhují. A také v tomto velmi turbulentním světě velmi často čelíme situacím, kdy humanitární pomoc, jako ta, kterou poskytujeme Syřanům v Jordánsku, Libanonu, Turecku, Egyptu a Iráku, je určena pro tamní lidi, ale bez toho příliv uprchlíků k nám bude mít velký dopad na Evropskou unii. Samozřejmě, že vím, že z hlediska morálního mám pravdu. A chci vás o tom také přesvědčit, že je to nejenom morálně správní, správné, ale je to i v našem bytostném zájmu. Děkuji. Merci, madame le commissaire. Děkuji, paní komisařko. Mám tady několik žádostí o slovo. Snažte se být struční protože paní Georgievova nás musí opustit v 11 hodin. Nejdříve Ann naše zpravodajka. Thank you, Chairman. Děkuji, pane předsedo, a děkuji také oběma komisařům za jejich účast. Já jsem, paní Georgieva, s vámi již měla schůzku asi před rokem protože mm, tato poselství se nám eh, také dostalo těchto poselství od nevládních organizací, že musí redukovat své aktivity, uzavírat nemocnice eh, a eh, také distribuční místa pro potraviny, protože mají méně plateb k dispozici. A my jsme také my nemůžeme také vystavovat šeky na eh, eh, bankovní účty, které jsou nekryté. To nemůžeme eh, dělat do nekonečna. Pokud jde o skutečné možnosti toho, co lze učinit, protože více peněz potřebujeme, vy říkáte, že můžeme použít nejrůznější nástroje flexibility, například eh, rezervu pro eh, nepředvídané eh, situace, to je nejvyšší částka 3 až 4 miliardy, pokud toho využijete v plné míře. A pokud jde o strukturální fondy, chtěla bych říci, že náš skvělý sekretariát výboru pro rozpočet v loňském roce když jste řekla 11,2 milionů by odpovídalo potřebám, takže my letos vstupujeme eh, do eh, nového roku se 20 miliardami eh, naakumulovaných nesplacených závazků. Bylo jich de facto 23 milionů a letos se počítá asi 26 miliard um, akumulovaných a nesplacených závazků. To znamená, letos ten problém ještě eh, narůstá a ještě jsou tady nějaké miliardy z, respektive ty dvě, tři miliardy z toho fondu pro nepředvídané situace jsou pouze kapkou v oceánu oproti eh, té akumulaci nesplacených závazků. Dále tady máme situaci s tou pohotovostní rezervou a um, jiných položek, které již přesahují určitý rámec. Nejenom uh, přísliby, nejenom závazky, ale i platby jsou nad e, určitou horní hranicí. A myslím, že komise se na, s námi na, o, se na to se na tom shodla a proto jsme řekli ano tomu víceletému finančnímu rámci. Ale rozumíme tomu, že rada nemá tu interpretace, interpretaci situace. A proto bych ráda věděla, kdy e, komise předloží návrh zvýšení plateb nad e, tu horní mez, protože tak my tomu rozumíme. Já jsem ráda, že jste eh, vyvinuli určitý tlak. Eh, je to skutečně nezbytné a myslím, že je eh, strašlivé, že se s humanitární pomocí ocitáme v této situaci. Nikdy jsme do ní neměli zabřednout. Děkuji. Nyní má slovo Salvador. Děkuji, pane předsedo. Já reaguji na zprávu, na poslední větu eh, zpravodajky, ta tam řekla, eh, že bychom podepisovali šeky na eh, účty, které jsou vyčerpány, kde nic není. Myslím, že ta otázka situace, rozpočtové situace, kde jsme vycházeli z určité politické vůle, která požadovala eh, navýšení závazku, ale teď tady narážíme na realitu, že každým rokem není dostatek plateb na eh, závazky, které byly přijaty. Letos jsme omezeni eh, také tím tím množstvím prostředků, které jsou na rok 2014 pro platby, samozřejmě je tady eh, na pohotovostní rezerva, ale to nám prakticky nedává žádnou možnost řešení. 25 eh, eh, miliard, které tady jsou spožděné platby, a které se musíme snažit řešit také po dohodě s radou, to je skutečně jenom kapka v moři. Já myslím, že nejdůležitější je, abychom měli eh, správné odhady situace ke konci dobnu. A pak z hlediska obecného musíme být daleko přísnější v celých těch postupech, s kterými jsme již začali v loňském roce. A eh, zavedení předsedy Lamasura kdy vyžadujeme, aby tady byl systém včasného varování, early warning, eh, která by nás upozorňovala včas na situaci plateb koncem roku. V posledních měsících, kdy dochází tak obrovskému navýšení eh, žádostí ze strany členských států, no i to je i to je celkem logické, protože i členské státy vlastně se řídí eh, potřebou fiskální konsolidace a právě koncem roku eh, vidí daleko lépe, jaké jsou jejich skutečné potřeby. To je situace, kterou my tady v našem výboru či v celém parlamentu nebudeme moci změnit. A zaujalo mě něco, co řekla komisařka Georgieva. Je tady jedna konkrétní věc, kterou řekla ke konci. My hovoříme o potřebách třetích zemí ale mnohé tyto potřeby eh, a mnohé ty eh, prostředky nepokryté platby eh, pocházejí z Evropské unie a to poslední přichází například ze severu Afriky, kdy my, Španělé, už velice pociťujeme důsledky těch spožděných plateb do této zeměpisné oblasti, kdy vidíme, jak se projevuje nedostatek Eh, financí. A já chci připomenout, že eh, to důležité je, abychom měli opravdu na, náležitě přesné odhady ze strany členských eh, států. Víme, že v, z rubrice 1 B se situace zlepšila, ale z velice nás trápí situace rubriky 1A. Řešení v situaci, kdy prostředky na platby jsou tak velice nízké, tak řešení je opravdu velice těžké. Děkuji, Salvadore Aider. Děkuji, pane předsedo. Já myslím, že málo co lze dodat k tomu, co už řekli dva řečníci přede mnou. V každém případě chci poděkovat oběma komisařům, kteří přišli na toto složení. Eh, děkuji za všechno, co nám řekli, ale evidentní je, že tento parlament ví, jaká je situace. Situace s platbami obecně a situace s platbami uh, humanitární pomoci konkrétně. Eh, proto jsme právě eh, eh, žádali, abyste tady byli. Bohužel na tomto slyšení ze strany rady tady nesedí 28 zástupců ze všech členských států, kteří by se vyslechli tyto informace. Velice často jsme prostě osamoceni, kdy hájíme úroveň plateb a kdy bráníme to, co navrhuje Evropská komise. V posledních Eh, jednáních jsme vždycky, vždycky říkali, že prostě nebudou stačit ty peníze. A vypadá to, že všichni reagují tak, jako kdyby eh, to tak nebylo. A každý rok, který uplyne, každým rokem máme větší a větší eh, deficit, který přetahujeme z jednoho rozpočtu do následného roku. A je kategorie 1B, strukturální fondy, tady je 23 miliard, 1A, a to už se tady komentovalo, e, tam je také další velká suma. Problém je obrovský a jak velice správně bylo řečeno, ani e, ta rezerva, pohotovostní rezerva nám situaci nemůže vyřešit. A já chci ještě Eh, říci, že my se můžeme jistě připojit k tomu, co řekla paní komisařka Georgieva. Ten problém je, že to musí vyslyšet rada. Eh, to je problém eh, který se netýká pouze čísel, za kterými by nic nestálo. Toto je prostě především problém humanitární pomoci, kterou je třeba řešit, jak velice správně bylo řečeno, závisí na tom život mnoha lidí. Je to velice závažná situace a je tady eh, vlastně otázka jedné miliardy, když si to srovnáme s těmi 25 miliardami, je to méně. A eh, jsou tady ale i další, eh, další jako univerzity, výzkumné ústavy, ale také magistráty a regiony, které všechny čekají na tyto peníze. Je to opravdu velká bitva, kterou vede tento parlament s radou. A myslím, že jak komise, tak eh, Evropský parlament by měli spolu s radou najít řešení eh, tohoto problému. Eh, nestačí to řešit pouze menšími opravnými rozpočty. Děkuji. Helga. Helga. Děkuji našim komisařům za vášnivé proslovy. Musím přiznat, že to není neočekávané, ale deprimující eh, vidět eh, tuto situaci a také politický důsledek je usilovat o plnou flexibilitu v rámci stávajícího rozpočtu. Eh, ráda bych ještě nadnesla další problém. Paní komisařka Georgieva poukázala na velký problém s nástrojem pro humanitární pomoc. Já bych ráda nadnesla ještě eh, problematiku nástroje pro eh, eh, demokracii a mír. Tady je také velký eh, rozkol mezi eh, přísliby a platbami a momentálně není možné financovat nové projekty v roce 2016, i když jsou zde naléhavé konflikty, které musíme řešit Syrie, Středoafrická republika a Jižní Sudán, jak jsme již slyšeli. A je nesmírně důležité posílit disponibilní financování před eh, létem. Jinak tento nástroj na stabilitu a mír bude finančně vyprázdněn a také to podkope věru věrohodnost Evropské eh, unie. Takže souvisí to i s tímto nástrojem pro stabilitu a mír. A proto žádám o alokaci eh, plateb, eh, zejména na oblasti mírových operací, jinak tam budeme mít také problém věrohodnosti. Takže musíme řešit humanitární pomoc, ale i nástroj pro stabilitu a mír. Děkuji. Nyní má slovo pan Ivajlo Kalfin. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat komisařům za prezentaci a v skutku možná, že je to velmi viditelné v oblasti humanitární pomoci, ale týká se to všech oblastí. Máme velmi těsný rozpočet a e, budeme mít řadu problémů. E, nicméně, e, rád bych velmi podpořil argumentaci paní komisařky Georgievy o nutnosti sladit přísliby a platby. Možná, že to není humanitárních humanitární pomoci, ale tady je to nejviditelnější. Když eh, se eh, hlásíme k řešení humanitárních eh, krizí, tak nestačí přísliby, musíme, musí následovat skutky. A kdykoliv budeme pracovat na rozpočtu i v budoucnu, i na metodologii, tak musíme tyto výdaje brát v úvahu. Ano, dochází k nárůstu eh, závazku, eh, letos rekordní nárůstu v humanitární pomoci, ale ostatní platby víceméně zůstávají na úrovni předchozích let netvrdím, že to je eh, něco špatného. Tyto závazky zde jsou a tudíž je zjevné, že budeme na ně potřebovat více peněz. Odklady pladeb je něco nepřijatelného. A těch 160 milionů zbylých z loňského roku a převedených na platbách do letošního roku, tady bych snad požadoval více jasnosti. Je to něco, co jsme přislíbili a nezaplatili, nebo jak to je? Nedovedu si představit, jak tato diskrepance může vůbec fungovat v praxi mezi přísliby a platby. A to je problém, který eh, skutečně musí být vyřešen eh, v rámci rozpočtu nejsem si jist, že ta marše bude dostačující a určitě bude tady mnoho žádostí, eh, nejenom v této oblasti. Děkuji, Alda. Eh, Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla poděkovat oběma komisařům za jejich vysvětlení. Já mám několik připomínek které se týkají našeho stanoviska. A mám také několik konkrétních otázek, zvláště na paní Georgievovou. Možná by bylo vhodné opět se vrátit k této záležitosti do účtování z těchto neproplacených eh, faktur. A bylo by možné také zdůraznit, že ten rozpočet je stále nedostatečný každý rok a stále napětější. Tento víceletý finanční rozpočet je ve velkém rozporu s přáním mojeho, mojí skupiny. Mám problém s mikrofonem, promiňte. Takže víceletý finanční rámec je velmi vzdálen od představ mojí politické skupiny, nejenom z hlediska těch celkových částek, ale také z hlediska rozdělení těchto investic. Nesouhlasíme eh, s tímto rozpočtem. A teď bych chtěla hovořit o konkrétním aspektu. Tento rozpočet vlastně závisí také na práci skupiny na vysoké úrovni, která se má zabývat vlastními zdroji. Ta stále není provozu schopná. Je zřejmé, že naše politická skupina podporuje čerpání všech možných zdrojů a také používání nástroje flexibility, tedy všech možných nástrojů flexibility a také využívání té marže, která se zabývá řešením naléhavých problémů. Ale ty částky, které tady jsou uvedeny, jsou relativně malé. A jak to uvedla paní komisařka, my eh, se tady zabýváme humanitárními situacemi, kde jde o život eh, lidí. Není možné zde opožďovat platby, protože to má eh, smrtelný účinek. Tito lidé závisí na těchto platbách. Proto je nutné velmi rychle zaktivovat tyto nástroje ten nedostatečný rozpočet nám i v budoucnosti bude připravovat problémy. Jak to bude vypadat na Ukrajině? Máte představu ohledně toho, jak to bude vypadat? Ty první měsíce nikdo zatím neví. Možná, že vznikne obrovská katastrofa srovnatelná s tím, co jsme zažili na Filipínách. Doufejme, že k tomu nedojde. Katastrofa na Filipínách má dramatické rozměry. Máme zde k dispozici omezený rozpočet, takže nebudeme moci naplnit to, co je žádoucí. Přála bych si položit paní komisařce následující otázku. Jak budete řešit tyto situace v terénu? Víte, že platby byly sníženy o 200 milionů. Chtěla bych vědět, jak to vypadá v terénu. Víme také, jak to vypadá se situací ohledně Kurdů, pan Cortés. Eh, děkuji, pane předsedo. Já myslím, že jestliže na něco můžeme být hrdí eh, během tohoto volebního období v parlamentu, pak je to ta práce, která proběhla v humanitární oblasti. Jak eh, bylo řečeno, prostě je tady dopad eh, různých politik, které mají eh, dopad na členské státy. V této části rozpočtu je určité jednání, ale jiná eh, situace je s rozpočtem, který používáme pro humanitární pomoc. Haiti, Filipína, Mali, africký roh, Sýrie, Středoafrická republika. To všechno jsou oblasti, Eh, kde ne, že by paní Georgieva tam chtěla vykládat peníze, ale to jsou oblasti, kde EU musí být přítomna a proto já bych tady chtěl říci, že to je situace, která se týká jak rozpočtového výboru, tak eh, výboru DEVE a společně tyto dva výbory musí podpořit paní Georgievu. Důležité je, abychom společně v tomto parlamentě, společně s komisí, Eh, stály tváří v tvář při jednání radě, eh, protože jde o tyto oblasti, které eh, budou velice důležité z hlediska budoucnosti. Evropská unie, a paní komisařka to ví lépe než dokoli jiný, Evropská unie zachraňuje tisíce a tisíce životů ve všech těchto oblastech, ale také dalších oblastech, které jsem nezmiňoval. A právě proto zde v rozpočtovém výboru, ale také samozřejmě ve výboru DEVE, i v celém parlamentu musíme toto všechno mít eh, na mysli a získat eh, souhlas rady, aby se ty návrhy do budoucna opravdu zvažovaly velice seriózně, aby se nám neopakovaly v tak citlivých oblastech eh, stejné problémy jako ty, na které narážíme dnes. Děkuji. Madame Strifler. Paní Strifler, ano, děkuji mnohokrát. Já mám jednu otázku na pana Levandovského. Mohl byste nás informovat ohledně konkrétních řešení, o kterých uvažujete v krátké i střednědobé budoucnosti? Pokud počítáte s převody, v jaké výši a budou postačující pro to, aby skutečně eh, naplnili scházející částky na platby. A dále můžete nám říci, zda máte na mysli nějaké inovace, jako například eh, v oblasti hospodářské soutěže právě z hlediska těchto částek na humanitární pomoc. Děkuji, Monika Holmajer. Paní komisařko, vážený pane komisaři, já mám ještě následující dodatečné otázky. Poté, co na africkém kontinentě um, jsme si chtěli ponechat určitý vliv, zvláště z hlediska zemí, které jsou v nouzi a očekávají naši pomoc. A e, vzhledem k tomu, že by bylo dobré také zajistit e, tuto pomoc. Do jaké míry jsou členské státy ochotny nebo eh, je přijata nějaká iniciativa ze strany komise, aby ty částky, které jsou předpokládány v národních rozpočtech na humanitární pomoc, tak aby tyto částky byly skombinovány s evropskými částkami, nebo je zde nějaká silnější ochota z hlediska této pomoci? Mám pocit, že v Evropské unii zde existuje velké roztříštění Eh, z hlediska těch eh, vlastních iniciativ, které probíhají na národní úrovni. Členské státy si stanovily jako cíl, že budou mít komunitární závazek a že dají k dispozici určitou částku v budoucnosti, to znamená, že přenesou z národních rozpočtu určitou část na komunitární rozpočet. Děkuji. Goran Ferm. Děkuji, pane předsedo, a děkuji mnohokrát komisařům. Myslím, že jejich prezentace byly mimořádně dobré a významné. Eh, chtěl bych navázat na to, co eh, řekla paní Strifler a pan Cortez jménem rozvojového výboru. Obdrželi jsme také dopisy pana Broka a Salafranky od, z výboru pro zahraničních věcí, kde se eh, vztahují k nástroji pro stabilitu a míra. Mají tam konkrétní návrh, cituji. Chceme požádat, abyste podpořili transfer 100 milionů eur nad rámec stanovených e, částek. Jedná se právě o ty krizové země, ale e, připojili k ním i Ukrajinu, kterou, jak dobře víme, bude vyžadovat e, finanční příspěvky z Evropské unie, byť jiné než Afrika. Chci navázat tedy na paní Strifler jaké jsou vaše konkrétní návrhy, protože my potřebujeme od vás konkrétní návrhy, abychom mohli pak jednat jménem Evropského parlamentu. Co hodláte učinit nyní? Co nám chcete navrhnout eh, v rámci řešení humanitární pomoci, nástroje pro ehm, stabilitu a eh, mír a eh, také jaké jsou vaše záměry ve vztahu k Ukrajině? Děkuji. Uh... Tři připomínky z mé strany, abych doplnil to, co bylo výborným způsobem řečeno ze strany kolegů. Nejdříve, já chápu, že problém eh, plateb na humanitární pomoc je aktuální nyní, protože tak jako v oblasti fondu soudržnosti my jsme dokončili předchozí rok ve velmi napjaté situaci. A já lituji, že rozpočtový výbor nebyl skutečně informován o tom obrovském napětí, které tady existuje z hlediska eh, částek na humanitární pomoc a o obrovských rizicích. Ve chvíli, kdy jsme probírali opravný rozpočet roku 2013, myslím, že to bylo číslo 9, kde se jednalo o 400 milionech eur. Dále jsme jednali také o Fondu Solidarity na pomoc některým evropským státům, které e, zažily záplavy. Když nemáte hodně peněz, musíte stanovit priority. Takže očkodnění e, nebo proplacení e, částek těm jednotlivým územním orgánům, které již platili ty škody, vnitřní škody, nebo pomoci organizacím, které zachraňují životy tak myslím, že to pořadí priorit mělo být poněkud odlišné. Pokud těchto 400 milionů eur by bylo mobilizováno na humanitární pomoc, tak bychom nebyli v této situaci. Ale my jsme si nebyli vědomi, že je tady tak vysoká naléhavost hlediska humanitární pomoci. To je první připomínka. A druhá, a tady paní Georgievová to řekla velmi jednoznačně, my se vystavujeme riziku, že se dostaneme do systému, kde humanitární pomoci budeme ve stejné situaci jako e, při fondu soudržnosti a budeme mít e, problém RAL. To znamená, bude tady rozpor, který se bude stále zvyšovat v rámci jednotlivých e, roků mezi závazky a platbami. Jedná se o aktivitu, kde bychom v podstatě mohli přijmout stejný princip jako u zemědělské pomoci platby závisky. To je to tež. Protože nejčastěji je tady velice krátká lhuta mezi závazkem a potřebou proplacení. Měli bychom tedy učinit vše, jak to bylo eh, velmi často uváděno, abychom se ujistili, že tento rozkol se nebude ještě zvyšovat. A poslední připomínka. Několik kolegů spochybňovalo stanovisko rady. Samozřejmě, ale na začátku to byla komise, která byla pověřena řízením. A my jsme získali informace zvenčí, ze strany humanitárních organizací. A tyto organizace ze dne na den se dostaly do situace, kdy museli skončit s některými aktivitami, dokonce museli uzavřít některé eh, nemocniční zařízení. Pokud by Komise nás informovala dopředu. Pokud by naplnila plně svoji odpovědnost, tak bychom se neocitli v této situaci. A je to především na komisi, aby z toho vyvodila poučení. A to za prvé proto, aby, jak jsem uvedl před chvílí a jak také pan komisař Levandovský na to již částečně zareagoval a já mu za to děkuji, je nutné tedy přijmout veškeré opatření pro to, aby nedošlo k zastavení plateb, k zastavení aktivity Unie v, té, v tom období jakéhosi parlamentního váku a tedy přechodu mezi starým a novým parlamentem. A samozřejmě je nutné zohlednit to, co se děje také v rozpočtu 2015, tak, aby se tady tento rozdíl nezvyšoval příští rok. To jsou tedy připomínky a otázky, které jsme chtěli vyjádřit. Pane komisaři, paní komisařko, máte slovo. Thank you for your comments. Uh... Děkuji vám za eh, vaše komentáře. Já se domnívám, že ten hlavní závěr by eh, se měl týkat toho, že rozpočet na národní i evropské eh, úrovni má být jakousi verifikací všech eh, příslibů. To znamená, přísliby nestačí, protože jde o věrohodnost nejenom v oblasti humanitární pomoci jde o věrohodnost. Jde o to, zda plníme závazky či nikoli. Já jsem nikdy nebyl velkým fanouškem eh, příslibů, které se nedodržují. Kromě humanitární pomoci máme ještě dva další velké problémy eh, příslibů a to je zaměstnanost mladých eh, lidí a také eh, financování malých a středně velkých podniků. Tady je také určitá propast mezi přísliby a plněním těchto příslibů v rámci nové perspektivy, zejména v zaměstnanosti. Rád bych tedy tu humanitární pomoc zasadil do širší perspektivy řízení a provádění rozpočtu. I protože jsme obdrželi ten dopis od Sala Franky a Broka, kde se poukazuje na dramatickou situaci nástroje pro stabilitu a mír. My nevíme, respektive Zítra budeme diskutovat tu možnost eh, finanční pomoci Ukrajiny. To je také okruh čtyři a víme, že musíme být připraveni na okamžitou akci v tomto ohledu. Takže tady máme tedy rozpočtovou realitu a to hlavní poučení zní ne, neslibovat nic, pokud nevíme, že eh, můžeme eh, nebo jsme schopni také ty přísliby plnit. To znamená trvám na verifikaci příslibů. A měli bychom se orientovat na současnost a budoucnost, ne tak na minulost. Anne Jansen eh, eh, to jasně řekla, je snadné odhadovat 20 milionů eh, nesplacených příslibů nebo závazků. Mohli bychom si možná sestavit takovou tabulku plnění, ale něco takového jsem ukázal i ve svých podkladech. Tady to je. Navzdory tomu, nebo navzdory všem varováním, realita požadavku členských států na Brusel. I když ty eh, příděly byly dány, nebylo možné je vyplatit. ale buďme tedy eh, více zaměření eh, na budoucnost. Musím zdůraznit, že humanitární pomoc, a to je zásluha Kristaliny, humanitární pomoc eh, byla privilegována v rámci toho škrtání celkového rozpočtu. Tam nedošlo k žádnému krácení, nulové krácení. To znamená, E, ty e, přísliby závazky neměly být nižší v roce 2014 než v roce 2013 a během e, roku 2014 se skutečně snažíme poskytnout těch 400 milionů eur v rámci humanitární pomoci i v rámci globálních transferů. Ano, jsem nakloněn tomu, abychom zejména v této oblasti ti neměli naprogramovat předem určitý rozpor mezi přísliby a platby. Bohužel, opakuji, nejde pouze o humanitární pomoc. Jde také o naši věrohodnost v mnoha jiných oblastech. Za druhé, stále ještě eh, na humanitární pomoc máme 70 alokací na tento rok 150 milionů eur máme rezervu eh, v humanitární pomoci, ale nespěchal bych s jejím čerpáním, protože musíme počítat i s dalšími neočekávanými dramaty v okolí Evropy. Jeden z tvůrčích nápadů krystaliny bylo vyhradit určitou rezervu na humanitární pomoc. S tím eh, nemohu s krystalinou souhlasit, protože tento zdroj je velmi nestabilní. Almunia velmi efektivně uděluje pokuty, ale eh, my eh, nemůžeme neustále poskytovat humanitární pomoc co zbývá, e, jsou naše nástroje flexibility, které máme v rozpočtu na rok 2014 také ku prospěchu humanitární pomoci. Ale jsme ve volebním roku a dovolte, abych byl cynicky realistický. Ty též státy a země, které e, nás nabádají eh, k humanitární pomoci, pak hlasují proti opravným rozpočtům, zejména v oblasti humanitární pomoci. To se stává, zejména jsou to země, eh, ty, tak, ty takzvaní čistí plátci eh, když předkládáme pak pozměňovací návrhy k navýšení rozpočtu, tak je to mm, vnímáno jako nevelmi dobrý předvolební tah, který nesvědčí o dobrém fungování EU. Takže realisticky vzato Měli bychom navrhovat navýšení, nikoli přesuny, ale navýšení a to na druhou polovinu roku 2014. A to ale samozřejmě s marží pro nepředvídané, eh, eh, nepředvídané výdaje. Nyní činí eh, ta marže nebo ten strop 700 milionů eur, ale to není dostatečné. Okay, yeah, now on. Děkuji. Děkuji za všechny poznámky i otázky. Čas už hodně pokročil, takže budu odpovídat stručně. Naprosto souhlasím eh, s paní Jensen. Rezerva Eh, musí být eh, jak v závazcích, tak v platbách a my musíme eh, dohlednout na to, aby to takto všichni vnímali, jak bylo řečeno. Rozhodně se budeme snažit najít způsoby, jak udělat ty příslušné úpravy u humanitární pomoci na Eh, té otázce 23 miliard, eh, které chybí, to je opravdu veliký problém, jak to vyřešit. 400 milionů ale takovým problémem není. A vzhledem k tomu, o co jde, co je v sázce, měli bychom priority dát na, v tom správném pořadí. Konkrétně Eh, na co se ptal pan Kalfin. Dvě věci se staly. Loni jsme už začali eh, řídit ten rozdíl mezi závazky a platbami tím, že jsme eh, snižovali předběžné platby u smluv, ale pak to, ta konečná platba, to, co by normálně bylo 20%, to se zvýšilo na 30 a více procent. A pak ten konečná platba, ta teď právě nastává u mnohých slu, služeb, u mnohých smluv, teď začátkem tohoto roku. A jak jsme slyšeli od předsedy rozpočtového výboru, eh, byl troš, bylo trošku překvapení, proč nastal problém v humanitární pomoci. A to bych chtěla vyjasnit. Koncem roku Eh, mysleli jsme, že tady je určitá dohoda a že ta dohoda znamená, že rozpočet pokryje závazky i platby eh, v této oblasti naléhavé pomoci a že trošku více eh, dojde umožní převody zvládat tuto situaci. A v prosinci bylo řešení, které se zdálo, že má podporu, ale to řešení se eh, nerealizovalo. Prostě upřímně řečeno, ta situace není zní, jak, eh, jak, jak se ubírat dál, co dělat dál. Já jsem vděčná všem těm, kdo hovořili pro eh, takové výrazné snížení backlogu a za druhé neumožňovat, aby se do budoucna znovu takto vytvářelo protože v prostředí, kdy máme velice napjatý rozpočet, je velice těžké zvládat nepředvídatelné situace. A e, my rozhodně e, nemůžeme stavět do takové situace ani naše občany, ani ty, kdo potřebují naši pomoc. Pak tady byla otázka, která se týká, e, myslím, gazy ano, to je velice těžká situace a já bych tady do toho vložila dva aspekty. Za prvé, vzhledem k tomu dlouhému stínu Sýrie, teď problému, který nastává s Ukrajinou, krize, které už trvají velmi dlouho, prostě se dostávají na okraj té pozornosti. A Gaza a Palestinci jsou právě v této kategorii. A tady my se právě dostáváme k tomu závazku nezapomínat na tyto krize, které se dostávají eh, do eh, pozadí, říkáme tomu tedy zapomenuté krize, kterým chceme věnovat náležitou část rozpočtu komise zhruba má 200 milionů eur ročně, které na to dává a je to relativně malý podíl z celku, ale zaměřený konkrétně na velmi kritické potřeby. A druhá otázka zní, co se stane s palestinci v syrské krizi? A já vám mohu říci, že my v komisi, my právě se velice zasazujeme za to, eh, aby se palestinci neocitli v pasti celé té velké eh, syrské krize. Vždy chceme, aby část naší eh, podpory šla do Sýrie i přes všechny problémy a rizika. 40 humanitární pomoci jde do Sýrie a uvnitř Sýrie velice klademe důraz na ty nejzranitelnější. A bez zesporu jsou mezi nimi i palestinci. Rozhodně tady jsme eh, naši pozornost neoslabili. Další otázka jak eh, mít konzistentní přístup eh, z hlediska členských států, aby eh, členské státy opravdu odváděly 0,7 rozpočtu na humanitární pomoc, tak jak se k tomu zavázaly. To je především v oblasti odpovědnosti komisaře Balkse. V mé oblasti já bych řekla, že jsme ušli velký kus před k společnému přístupu v rámci EU, zejména k těm velkým krizím, například u Sýrie. Spolu s členskými státy jsme zmobilizovali 2,7 miliard eur a e, naše financování pomoci e, provádíme koordinovaně maximálně. Pokud jde o Středoafrickou republiku, tak tady jsme 400 pardon, 500 milionů dolarů eh, soustředili a velká část pochází z prostoru mimo EU, kdy EU se stává takovým pojivem, které ty finance přitahuje. A myslím, že to je právě proto, že eh, teď eh, čelíme opravdu zvláštním typu naléhavých situací, které vyžadují velkou eh, disciplínu. A hodně provádíme tak, že vytváříme společnou platformu. Máme koordinaci, jeden příklad u syrské krize. Nejenom, že tady je koordinace humanitární komunity, ale také s rozvojem MMF, a tak prostě přistupujeme celostivým způsobem k velice e, závažným krizím, abychom získali co nejlepší e, výsledky. A to znamená, že získáváme i další dárce, ale já teď e, nebudu zasahovat do podrobností vzhledem k tomu, jak málo máme času. A na závěr ještě, jak bych to řekla, abych trošku nesouhlasila s tím, co řekl pan Levandovský. Já souhlasím s tím, že není možné. Co by... Eh, jak by pokuty šly přímo do, eh, do eh, humanitární pomoci. Ale já myslím, že je tady prostě možné vytvořit programy a cíle, které všichni považují za společné cíle. Když máme 1,7 miliard od bank a dáme je členským státům, a členské státy se rozhodnou, že část peněz půjde na společné evropské zájmy, společné evropské zájmy, ať už je to Ukrajina nebo Sýria, Sýrie, pak eh, to je možné v rámci současného finančního nařízení. Já bych nikdy humanitární eh, pomoc eh, nechtěla vytvořit tak, že by závisela na pokutách. Chceme mít opravdu nějaké mobilizační platformy právě proto, že čelíme velmi výjimečným potřebám. A modleme se, aby se Ukrajina nestala humanitární krizí. Máme na Ukrajině tým, prostě pro jistotu, ale jak říkám, podle zásady modleme se, aby to dopadlo dobře, ale připravme se i na nejhorší. Děkuji. Merci. Dobře, děkuji paní komisařko, pane komisaři. Myslím si, že díky vám se nám podařilo zhodnotit situaci a uvažovat o opatřeních, která by napravila tuto znepokojivou situaci. Prosím sekretariát, aby vás eh, vyprovodil. Děkuji, paní předsedkyně. Vy můžete i nadále se trvat na našem jednání. Dobrá. Drazí kolegové, pokračujeme v našem jednání a navrhuji, abychom přešli na bod 9. To je zpráva z vlastní iniciativy ohledně poučení které se týká VFR. Je to Ivajlo Kalfin a Jean-Luc Dean, kteří jsou zpravodaji. Zaznamenali jsme kolem stovky pozměňovacích návrhů. Může nám Ivajlo k tomu něco říci? Eh. Děkuji. Já jenom stručně budu prezentovat eh, smysl těchto pozměňovacích návrhů. Jestli máme ještě trochu času se na ten text podívat. Máme e, tady stanoviska tří výborů, e, zaměstnanost, e, live a ATI. Máme také stanovisko podle článku 50 a zhruba stovku pozměňovacích návrhů, které byly předloženy přímo v rozpočtovém výboru. Jak víte, já mám takovéto poznámky. Článek 50 vko. Já myslím, že tady se ubíráme dobrým směrem. Se jean Lukem jsme se sešli s panem Dafem a diskutovali jsme o celkovém duchu zprávy. E, pozměňovací návrhy Avko, myslím, e, odpovídají tomu, co očekáváme. Některé Eh, stano, některá stanoviska, zejména od regi a zaměstnanost, eh, vycházejí z určitých rozdílných eh, názorů. Vzpomínáme si, že tady byly názory nebo rozdílné názory na to, kdo může vystoupit, v jaké fázi, kdo do toho zasahuje a podobně. Některé Otázky vyžadují rozhodnutí. Já ovšem myslím, že v této fázi ještě eh, toho nejsme schopni. To bude to problém, který zůstane do budoucna. A to právě se týká té části AFKO, kde vlastně jde o, jakési, o jakási pravidla, eh, podle kterých parlament eh, funguje v této věci. To je jedna otázka, kterou bude třeba ještě dále v budoucnu řešit. A Eh, ty pozměvací eh, návrhy můžeme do maximálně možné míry začlenit do textu zprávy. Z té stovky pozměvacích návrhů, které byly předloženy v rozpočtovém výboru, většina eh, může být do zprávy zařazena a najdeme nějakou možnost, jak to udělat. Navrhnu to takto kolegům. Dva problémy tady jsou, které chci konkrétně zmínit. Jeden z těchto problémů je, že máme určité pozněvací návrhy, které eh, řeší vlastně eh, eh, posouzení výsledků VFR. My už jsme o tom už diskutovali a naším návrhem je nepouštět se znovu do této diskuse. To je prostě celkový pocit nespokojenosti z VFR a je tady celá řada příkladů. Tento současný VFR bude mít problémy. A když teď začneme posuzovat to a hodnotit to, co bylo uděláno, jak to bylo uděláno, jak to mělo být uděláno, tak to bude nekonečná diskuse a parlament bude nejednotný v této věci, tak to rozhodně není cílem této zprávy. Chceme se spíše poučit z těchto jednání a případně se do budoucna lépe zorganizovat. Druhý typ nebo druhá skupina pozměňovacích návrhů já vlastně, to, vlastně tak hovoří o rovnováze mezi eh, parlamentem a radou, kdo o čem rozhoduje. Parlament to již mnohokrát vyjádřil. Chtěli bychom Eh, aby úloha parlamentu byla plně projevena eh, ve vyjednávání o diskusi eh, o problémech, zejména tam, kde je proces spolurozhodování. Rada prakticky nikdy nediskutuje o politikách, nikdy prakticky se nepohne od limitních čísel. To jsou tedy pozměvací návrhy, které jdou tímto směrem a chtějí posílit tuto oblast. A pak eh, je tady ještě několikrát eh, řada věcí, které šly proti eh, parlamentu. Týká se to praktického provádění ustanovení Lisabonské smlouvy. Uvidíme, jak tyto konkrétní pozměňovací návrhy zohlednit. A vlastně se to týká otázek, které jsme už velkou většinou schválili obecné poznámky mm, a informace pro vás v této fázi asi ukončím a jen připomenu časový harmonogram hlasování 19. března v našem výboru. Doufám, že to bude eh, již hotové začátkem příštího týdne, abychom měli již některá kompromisy k, eh, k návrhu a uvidíme, jak budou kolegové reagovat a uvidíme, jak to vše v textu dokončit, aby byl maximálnímu počtu eh, poslanců přijatelný na plenárním zasedání. Děkuji. Děkuji, Ivalio. Hlásí se někdo? Někdo z koordinátorů, stínových zpravodajů? Eh, k této zprávě Ivaila. Mm, nikoli, tak tedy, jak bylo řečeno, hlasovat budeme na příštím zasedání 19. března, tak, aby to bylo na plenárním zasedání. To je velice důležité, protože to je vlastně takový náš odkaz, eh, kdy vlastně rekapitulujeme eh, poučení, které jsme vyvodili z VFR, aby ti, kteří přijdou po nás, to mohli případně zohlednit. A teď navrhuji, abychom přešli k bodu 10 a dávám slovo Ann Jensen. Shodou okolností máme malý opravný rozpočet eh, na rok 2014. Taková lahůdka na závěr, kterou, kterou si nemůžeme odepřít. Dávám tedy slovo Aně Jensen. A protože už se blížíme ke konci, ještě máme jeden, dva body navíc, Mm, které nám zbývají, ale já navrhuji, aby koordinátoři zůstali na závěr v sále, abychom ještě dva, tři body vyřešili v rámci tohoto přísluší koordinátorům a využili toho, že máme tlumočníky až do půl jedné. Bod 10, Ana. Děkuji, pane předsedo. Jak jste zmínil, je to spíše eh, drobný opravný rozpočet. Nemá to žádný rozpočtový dopad. Je to spíše technického rázu a jsou tam zejména tři věci. Za prvé přizpůsobení potřebné k implementaci navýšení v kapitole pro Evropský investiční fond, za druhé změny vyplývající z právního základu pro Horizont 2020 a protože to bylo schváleno po eh, schválení rozpočtu na rok 2014. A za třetí vytvoření rozpočtové struktury pro společný um, projekt Shift to Rail, přesun na koleje. Eh, jsou to spíše technické otázky a můj návrh eh, je takový, abychom se připravili na hlasování ehm, na plenárním zasedání v druhém v Dubnu. Je, očekává se, že čtení ehm, na radě proběhne začátkem Dubna a my pak budeme mít 42 dnů ehm, na vyjádření, ale velmi rychle se pak sklouzneme do volebního období a v květnu, červnu plenární schůze nebudou a proto bychom na druhé plenární schůzi v Dubnu měli hlasovat. A vzhledem k obsahu myslím, že budeme mít zprávu, která nebude měnit pozici eh, rady za předpokladu, že pozice rady nezmění návrh komise. Eh, takže je-li to, k čemu Eh, vyjádří souhlas eh, rada, tak my též. Děkuji. Velmi dobře. Děkuji, An. Takže to v mnohem bude záviset na harmonogramu rady, ale jak to uvedla Anna, naším přáním je udělat vše to, abychom mohli hlasovat před volbami. Takže pozměňovací návrhy mají být předloženy do 10. března do 18. hodiny, tak abychom mohli hlasovat 1. dubna na rozpočtovém výboru a normálně na druhé plenárce v dubnu by se hlasovalo na, ve Štrasburku na plenárním zasedání. To je vše k bodu 10. Máme zde ještě bod z hlediska nemovitostní politiky. Monika má slovo. Vážený pane předsedo, já jsem eh, tady eh, vlastně osaměla, protože moje kolegyně Hacam tady není, takže chceme požádat, aby toto téma bylo odloženo na příští jednání. Takže musíme eh, požádat také o prodloužení v rámci EBA, pokud se to Eh, dohodne, tak eh, uprostřed nebo koncem března by EBA mohla eh, učinit ty podpisy, které jsou nutné. Dobře. Takže s tím souhlasíme. Budeme uplatňovat článek 203 odstavec 5 finančního nařízení, to znamená, prodloužíme to o dva týdne, týdny, tak abychom o tom mohli jednat a pak rozhodnout z hlediska tedy EBA na našem příštím zasedání. Takže poslední bod. Jutta Haug by nás měla informovat o pracovní interinstitucionální skupině ohledně agentur. Děkuji velmi krátce. Včera jsme měli první zasedání interinstitucionální pracovní skupiny k agenturám. Víte, že konference předsedů pověřila čtyři kolegyně, včetně mě, a bychom zde zastupovali tedy EP v této skupině. Včera jsme tam byli v plném obsazení v rámci rady a této pracovní skupiny. Měli jsme program, který, jak bych to řekla, vlastně měl vyřešit ty rámce, v rámci kterých má tato pracovní skupina pracovat. Takže šlo o složení, pak o mandát, to bylo poněkud obtížnější, ale myslím, že jsme se dohodli na tom, že v žádném případě sdělení komise nebudeme považovat za referenci, ale že budeme za referenci považovat to, co chceme my zpracovat, to znamená to, co tyto tři instituce dohodli v listopadu ve společném prohlášení. Konkrétně chceme pracovat tak, jako v případě té minulé institucionální pracovní skupiny, to znamená, budeme mít politickou a odbornou úroveň. To znamená, tam budou lidé z našeho sekretariátu a také ze sekretariátu komise a rady. Ti budou tedy spolupracovat z hlediska našich politických stanovisek, říkám to v uvozovkách podle toho, jak včera to probíhalo. A rada bude muset připravovat různé body. Toto příprava musí probíhat relativně rychle. Naše druhé zasedání by mělo skončit už s prvními výsledky, které by měly být připraveny. Co se týče tohoto druhého zasedání, tak chtěli bychom ho organizovat první týden v dubnu. A teď, co se týče trialogu, tak tady nebylo možné ještě říci, kdy bude rada schopna eh, mít toto druhé zasedání a vůbec mít trialog. Hovořilo se o druhém a třetím, kdy bude neformální rada v Atenách. Eh, jsou tady vážné potíže. Takže Uvidíme. Buď se sejdeme 1. dubna, nebo možná 4. Uvidíme, jak to dopadne. Do té doby bychom minimálně chtěli mm, stanovit základ naší práce State of Play. Chceme zmapovat situaci agentur v roce 2013, co je ten základ. Víte, že budeme mít o 5% méně zaměstnanců. Jaké agentury budeme mít, jaké nové poslání tady bude stanoveno, jak tyto problémy budou řešeny, přestože dojde k snížení počtu zaměstnanců. Tady jsme zvědaví, jakým způsobem v těch starých agenturách dojde k zlepšení efektivy. Některé agentury už začaly v tomto smyslu pracovat ale ta hlavní otázka je, jak budou fungovat tyto agentury, jak budou moci poskytovat služby pro náš průmysl například. Agentura pro bezpečnost letového provozu v Kolíně nebo chemická agentura v Helsinkách, další agentura v Alicante nebo CAFPO. Jak tyto agentury uh, budou zvládat své úkoly, když sníží počty zaměstnanců a zároveň budou pokud možno poskytovat kvalitní služby našim podnikům. A samozřejmě je nutné, aby jejich produkty byly vnímány jako reference na světě. Takže jak tento úkol budou zvládat, jak chtějí začít pracovat na této záležitosti, to je tedy první věc, kterou bychom chtěli řešit. Celá skupina by eh, v žádném eh, případě neměla nějakým způsobem znovu eh, duplikovat práci, která již proběhla v minulé pracovní skupině po dobu tří a půl let. Tato pracovní skupina musí usnadnit rozpočtové řízení v rámci jednoho rozpočtového roku. My samozřejmě víme, že pracovní skupina v žádném případě nemůže suplovat rozhodování rozpočtových orgánů, ale minimálně může usnadnit toto rozhodování, protože to rozhodnutí bude řádně eh, připraveno. Takže k tomu jsme měli společnou deklaraci. Já jsem nejdříve optimistická. Domnívám se, že do prvního týdne v Dubnu budeme mít řádný výsledek a poté budeme moci pracovat dál. Rada eh, nyní stanovila rok 2014 a řekla, že si přeje dvě politická, dvě politická setkání. To zná první, to bude v tom prvním týdnu dubna a pak to druhé zasedání začátkem eh, září. Jde o to, aby dopady té práce a závěry, které vyvodíme této práce, aby tyto výsledky mohly být zohledněny v našem čtení eh, z hlediska jakéhokoliv rozpočtového rozhodování. Předsednictví rady však není zatím schopno říci, že by každý rok měla takto fungovat tato pracovní skupina. Oni řekli, OK, Můžeme to teď přiklepnout na rok 2014 a pak začátkem toho dalšího roku se podíváme na to, zda roku 2015 můžeme postupovat stejně. Takže já teď očekávám, že tento plán rady by mohl být upřednostněn a doufejme, že poté, co to bude kvalitní a budou tu výsledky, tak doufejme, že poté, co tedy budeme spolupracovat na tom rozhodovacím rozpočtovém procesu, že budeme moci i nadále pak pracovat v tomto duchu. Takže mnoho věcí se zatím neodehrálo, ale komise a Evropský parlament tak trochu eh, jak si zatlačili radu na tu správnou cestu.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 já jsem eh, chtěla dát k lepšímu můj dojem. Včera jsem nemohla být přítomná, ale už na základě mnoha rozhovorů, stejně tak jako Jutta Hauk, jsem mohla vysledovat, že rada je velmi opatrná, pokud jde o témata agentury. A komise eh, také trvá na vlastním stanoveném plánu a postupu. Nechce to příliš měnit anebo e, e, nám e, přenechávat příliš mnoho manevrovacího prostoru, není tím velmi nadšená. Osobně jsem nabila dojmu, že rada je tak restriktivní také proto, protože každá země by se bála ztratit agenturu, nechtěla by to ztratit a také, že parlament by mohl přijít na nápad vydávat více peněz. Já myslím, že když se nám podaří dát radě najevo, že uh, hodláme restrukturalizovat a také šetřit a nikoli věci zveličovat nebo náklady nafouknout, ale eh, chceme pouze eh, přiřadit ten personál, který je nutně eh, potřebný. Pak by eh, rada v podstatě eh, měla nám výjít vstříc. Já děkuji Jutě za její tvrdošínost, kterou se vyznačuje a přeji nám všem mnoho zdaru ve snaze zprostředkovat radě to, co jí vlastně zprostředkovat a sdělit chceme. Ano, to si myslíme všichni. Děkuji, Moniko. Prosím, Dominik Rike. Děkuji, pane předsedo, jenom velice stručně chci poděkovat Jutě za práci, za vystoupení a děkuji i dalším členům eh, frakce. Já jenom chci vyjádřit eh, určitou, určité zneklidnění, protože ta diskuse, která tady naštěstí probíhá z iniciativy parlamentu, se snaží stabilizovat agentury v tom institucionálním celkovém rámci EU a snaží se optimalizovat fungování i v rozpočtových diskusích, o tom hovořila Monika. No, jsou tady problémy, protože Ehm, rada i členské státy hájí eh, ty agentury v členských státech, na druhé straně je chtějí optimalizovat. No, eh, agentury mají dynamický profil, tak jak se legislativně rozhoduje, tak se jim svěřují nové eh, úkoly a můžeme konstatovat, že ty úkoly, které jsou často velice důležité a opravdu mají velký rozsah a velký dopad i na legislativní úrovni, ty úlohy rozpočtově vůbec nejsou zohledněny. Uvedu dva příklady. Mluvilo se o eh, agentuře leteckého, eh, letecké dopravy, kdy eh, v rámci eh, přeskumu jednotného nebe eh, vznikly nové úkoly. Vče- minulý týden jsme v Štrasburku schválili část čtvrtého železničního balíčku a můžeme říci, že to, co navrhla komise, Eh, jestliže ovšem agentura nebude eh, moci být centrálním bodem provádění reformy, pak celá reforma padne. Juta tady eh, zdůraznila otázku fungování také průmyslových podniků v certifikaci. To je všechno velice důležité pro zaměstnanost a také pro veškerou regulaci na evropské úrovni. Potřebujeme mít agentury Eh, které budou eh, ne na stejné úrovni, ale budou posíleny. A tato myšlenka teď ovšem příliš v radě eh, není chápána. Mají prostě přístup k těm agenturám tak, jako kdyby ty agentury byly trošku konkurenty. No, je tady obrana agentur, která je statická, ale je tady také dynamická koncepce těchto agentur. A já myslím, že celá situace je do budoucnosti znepokojující. Naprosto. Každá země lpí na agentuře, která se nachází na eh, jejím území, ale celkově rada mm, tak trošku eh, znevažuje tyto agentury, domnívá se, že jich je příliš mnoho a komise je neobhajuje patřičným způsobem. Pan Klute. Děkuji pane předsedo. Já budu hovořit německy, protože bohužel dál už francouzsky neumím. Já bych chtěl ještě zdůraznit to, co řekl předřečník. Já jsem eh, fungoval v Ekonu, v hospodářském výboru a v posledních pěti letech jsme se masivně zaměstnávali krizí v které jsme stále. A roku 2010 jsme vlastně spustili eh, dohled ve Frankfurtu, potom ESMA eh, ohledně mm, cených papírů a potom také eh, dohled v Londýně. Před rokem asi jsem hovořil s šéfem ESMA v Paříži a ten se zmiňoval, pro, mikrofon prosím je vypnut. Ten se zmiňoval o problémech, eh, které jsem naznačil. To se dneska děje tak nějak automaticky. Ta technika tady vypadává. Takže tento šéf hovořil o tom, eh, že no, regulace na základě Bazileje 3 eh, a dále regulace MIFID pro trh s cenými papíry Eh, přináší obrovské další úkoly těchto agentur, kde vůbec není možné snižovat počet zaměstnanců. A pokud máme skutečný zájem na tom, abychom tuto krizi eh, dobře zvládli, krizi, kterou stále ještě prožíváme, a abychom zde měli patřičná zařízení, tak musíme dělat více. A já mám dojem, že Rada na jedné straně, když se to vyjednávalo, bylo to velmi obtížné v trialogu, sice souhlasila, ale nyní zase přijal rozhodnutí ohledně zkracování počtu zaměstnanců v těchto agenturách. A e, byl tady odpor také členských států z hlediska přenesení kompetencí na ESMA, na evropskou úroveň. Takže Tady máme velký problém a já bych chtěl zdůraznit to, co řekl předřečník. My musíme dbát na to, aby tyto agentury zůstaly nezávislé. Další bod, o kterém hovořil kolega z ESMA, je záležitost finanční struktury. Víte, že 60 z členských států, 40 z Evropské unie, potom jsou tam ještě eh, poplatky, které souvisí s burzovními poplatky. Je tady otázka, Tedy v podstatě eh, z hlediska zkracování počtu zaměstnanců v těch členských státech je eh, velmi obtížné získávat tyto příspěvky členských států. Jistě je tady určitá logika. On tehdy dal k zamyšlení návrh, zdá by tento poměr 60-40 se neměl obrátit. To znamená, aby se poskytla určitá úleva eh, členským státům, aby se snížil ten tlak na členské státy. Já nevím, jestli je to průchodné, ale eh, chtěl jsem to tady uvést do diskuse. Možná Monika nebo eh, Juta by měli k tomu zaujmout stanovisko, jak bychom do toho mohli tyto aspekty vnést. V každém případě chci zdůraznit, že je tady velký tlak z hlediska provozu schopnosti těchto dohledových orgánů, jak to zajistit protože jinak jsme si mohli vůbec uspořit tuto snahu vytvořit tyto dohledové orgány. Ano, mohli bychom také převzít myšlenku paní Georgiové a říci, že jim budeme ukládat pokuty. Ano, přesně o to jde, když jsme včera hovořili o tom, co nejdříve musíme zpracovat. My jsme si řekli, že se musíme v rámci všech agentur nejdříve podívat na to, jak to vypadá, jak můžeme zmapovat situaci roku 2013, jaké další úkoly mají tyto agentury. To znamená, jaké další úkoly tady jsou v rámci jejich základního pověření podle nařízení. Já jsem to řekla také na plénu minulý týden, když se hovořilo o železničním balíčku. Já očekávám, že komise, pokud jsme uzavřeli tuto legislativu, bude na to reagovat eh, novým rozpočtovým návrhem. Tam by mělo být stanoveno, jakým způsobem budou tyto legislativní úkoly eh, řešeny v rámci železniční agentury. A to, co si Jurgena teď navrhl, tak eh, tam je nutné, aby komise nám udělala nový návrh nařízení protože není možné, abychom v rozpočtovém řízení prostě jen tak lusknutím prstu změnili základní nařízení. Já vím, že tenkrát to nešlo jinak. Když eh, se řešilo financování, víte, že je tady EIOPA, tam je názor, že by bylo dobré, aby to financování šlo pouze z evropského rozpočtu, a tím by bylo možné tedy se vlastně vyhnout tomu převádění těch národních příspěvků. Já tomu rozumím, ale to musí iniciovat komise. My nemůžeme. My tedy nemůžeme měnit základní nařízení, ale je to tedy úkol komise ale vidím, že zástupce komise se otáčí, když hovoříme o agenturách. Já doufám, že na tom příštím zasedání, které budeme mít, budeme vycházet z těch základních dokumentů a budeme mít tedy celkový obraz a také obraz těch jednotlivých agentur a společně s radou budeme moci projednat obsah. U toho rozpočtového řízení je to tak, že rada ráda hovoří o číslech, ale nikoli o tom, co chceme s těmi čísly realizovat. Ten obsah radu nezajímá. Radu zajímají čísla a ta se musí snižovat a to je vše, co ty úředníky na radě v tom rozpočtovém řízení zajímá. A proto my v takovém případě se musíme postarat o tyto nezbytné informace nejenom pro nás, ale také pro radu. Já doufám, že se nám to všechno podaří. Dobře. Děkuji mnohokrát. Takže my jsme vyčerpali pořad jednání, končím zasedání a prosím, aby koordinátoři zůstali v sále. My jsme vám rozdáme vám eh, agendu, jsou tam dva body využijeme toho, že tlumočníci zůstávají, zvláště němečtí, angličtí a francouzští, pokud je to možné, promiňte, a také španělští a portugalští. Ostatní mohou odejít. Because we just did it this morning. It was uh, a...